Okay, people could take their seats now. We are going to start the meeting. Tak prosím, usaďte se, abychom mohli zahájit zasedání. So, um, good afternoon everybody and welcome to our meeting. Dobré odpoledne, vítám vás na dnešním zasedání. Máme dnes velmi důležité dva body o něco později, a sice to bude o humanitární krizi na Ukrajině a ten druhý důležitý je o účinnější a účinnější pomoci e, proti hladu. Takže e, e, začneme tedy přijetím programu jednání. Máme tam určité změny. K bodu číslo 7 máme doplněk a sice kromě pana de Brovera z Evropské komise, který by měl hovořit o Ukrajině. Přijde ještě také pan Košitel eh, z UNHCR. A další změna je u bodu 13, a sice, že o konfliktních minerálech se nebude hlasovat zítra, pravděpodobně to budeme mít eh, odsunuto až někdy na březen a místo toho budeme mít výměnu názoru k témuž tématu. Takže konfliktní minerály, žádné hlasování, to bude až někdy později, ale místo toho výměna názorů. Čili tolik změny k našemu programu. A ještě bych chtěla přivítat eh, návštěvníky pana Jansna, Srdečně vás zde vítám v Evropském parlamentu a doufám, že se vám u nás v výboru bude líbit. A tím se dostáváme k bodu číslo dvě, což je schválení zápisu ze schůze 21. a 22. ledna. Máte tento zápis ve svých složkách. Pokud máte nějaké připomínky, prosím přejete sekretariátu do konce dnešního zasedání pak bude eh, tento zápis považován za schválený. Totež k bodu 3 přijetí rozhodnutí do doporučení a doporučení koordinátoru. Opět máte-li k tomu připomínky, tak prosím do konce dnešního zasedání. Vzdělení předsedkyně je pouze jedno, a sice eh, já jsem už řekla, že eh, budeme zde ve výboru hovořit s exekutivním ředitelkou paní Kazin eh, pro eh, tedy k tématu pomoc proti hladu ve světě. A to bude od 17 do 18.30 a poté eh, zde budeme mít zahájení fotografické výstavy k témuž. Bude se to nazývat rodinné jídlo a eh, bude to takový přehled o všech, eh, o tom, co se jí všude po světě mm, a je to pořádáno eh, světovým potravinářským programem. Čili začíná to 18.30 ve třetím patře, takže kdokoliv chce, nechtě se tady přijde podívat a může se účastnit slavnostního zahájení. No a teď se dostáváme k bodu číslo 5. Oznámení komise. A teď vidíme, že žádná nejsou. Výborně, děkujeme. A teď doba vyhrazená pro otázky. A tady otázky už tedy máme. Jsou celkem tři od kolegů k různých tedy záležitostem. Jedna je tady ode mě, jedna od pana Erika Gerera a od Heidi Hautali. Eh, ty otázky tady nebudu přečítat, máte je ve svých složkách. A je zde eh, pan Peter Craig, Craig eh, který předpokládám nám dá odpovědi. Tak a bude se to týkat Čagovských ostrovů a týká se to tedy ostrovů v Indickém oceánu. E, minulý týden e, k tomuto tématu e, byla zveřejněna zpráva expertů britské vlády, která řekla, že na tyto ostrovy je možné, možný návrat na obyvatel. Tato debata bude tady o tom, jak je možno návrat obyvatel obyvatel financovat. A já tedy dávám slovo panu Craigu McCraigovi. Děkuji vám, paní předkyně. Eh, Ostrovy Čego, což je, což je eh, britské eh, teritorium, spadá pod rozhodnutí z listopadu 2013, které a staví se na ní také smlouvy Evropské unie. Pokud se týče eh, rozhodnutí o eh, financování těchto, eh, těchto teritorií, je zde nárok od evropský na financování od tří evropských institucí. A já jsem si jistý, že určitě budete vědět, že rozhodnutí zprávy pro zámořské, zámořská teritoria je vám známo. Dosud ovšem nebyly podány žádné žádosti o financování obnovy osídlení a neexistují zatím žádné programy či projekty. Je třeba říci, že komise si není vědoma toho, že by proběhly jakékoliv debaty s britskou vládou o této problematice. Paní předsedkyně, mám tuto otázku. V minulosti pan komisař Pibalks eh, řekl, že eh, to financování je možné a že pokud se týče financování, pak by tedy eh, bylo možné, aby britská vláda podala žádost o financování a pak by komise mohla zvážit, jakým způsobem s tím naložit. Mělo by to být možné. Znamená to, že vy jste nekomunikovali. Ano, je to skutečně tak, že podle smluv a podle příslušného rozhodnutí o financování je možné eh, dát finance na toto teritorium. Ano, děkuji vám. Eh, druhá otázka, eh, otázka pana Enrika Gerera a je to příprava Světového humanitárního summitu. Mě by tedy zajímalo, co nám může říci komise, k eh, setkání, které proběhlo v Budapešti před 14 dny. A je zde mezi námi paní Gracia Pearson, eh, která by nám hm, na to mohla odpovědět a potom tazatel eh, dostane ještě možnost. Tak humanitární systém se potýká s řadou výzev a mm, ten světový summit, který bude prvním summitem svého druhu, by tyto výzvy měl řešit a měl by vytvářet skutečná partnerství mezi různými humanitárními aktéry, včetně novými. E, poněvadž e, je známo, že respektive panuje shoda, že společné standardy jsou nezbytné pro pokračování humanitární e, pomoci. Probíhají různé konzultace. 2. a 4. Eh, února probíhal takový předsummit evropský, eh, kde spolu předsednictví měla komise. Účastnilo se téměř 150 účastníků, mnozí na vysoké úrovni, včetně komisaře Janidise, Barosa, eh, generálního tajemníka Imos a dalších. Byly zde vysloveny různé nápady a konkrétní doporučení a vzhledem k diverzitě aktérů v této oblasti a eh, k množství zkušeností eh, bylo poměrně nesnadné eh, sladit různé pozice a různé priority. Nicméně došlo k určité dohodě a to u těch klíčových priorit. Mimo jiné Eh, bylo eh, řečeno, že třeba se zaměřovat na postižené části obyvatelstva. Dále se hovořilo o zodpovědnosti vlád za ochranu svého obyvatelstva a bylo také zdůrazněno opakovaně, že eh, je hlavně, hlavními tady těmi normami pro humanitární záležitosti je mezinárodní humanitární právo. Dále jsme hovořili o nezbytnosti diferencovaného přístupu v závislosti na kontextu. Eh, dále jsme hovořili o výrazném eh, zlepšení poskytování této pomoci tak, aby byla odolnější a aby lépe vydržela, dále, dále vydržela. Dále jsme se tady bavili o eh, společných standardech a přístupech. Účastníci se také shodli, že úspěch summitu bude záviset na různých aktérech, a proto bylo eh, doporučeno to, eh, že je třeba dávat přednost právě těmto doporučením a konkrétním krokům, eh, což je třeba rozšířit i už před summitem. Tyto doporučení, tato doporučení byla sumarizována a také byla k dispozici sekretariátu tohoto výboru. Konzultace budou probíhat v příštích týdnech a e, také e, opět výsledky poskytneme sekretariátu výboru TV. Regionální konzultace by měly skončit do konce léta a mezi nimi nejdůležitější bude ten, ta část, která se bude týkat e, regionu Severní Afriky, vzhledem k tomu, kolik dramatických krizí se zde dnes odehrává proběhne tady v Istanbulu, eh, kde také má sídla eh, značná část donorů dárců. Po regionálních eh, konzultacích proběhne tematický expertní workshop v září v Bonu a poté globální konzultace v říjnu v Ženevě a i zde se bude účastnit komise. Dále komise se bude účastnit dalších souvisejících akcí, včetně eh, internacionálních, eh, globální poskytování humanitární pomoci a tak dále, například také národní samity v členských zemích EU. Vzhledem eh, k důležité roli komise v tomto procesu má komise zodpovědnost za jasnou pozici a také ovlivňovat výsledky summitu. Mnozí také očekávali, že právě toto komise učiní. Z tohoto důvodu komise vypracovala přípravnou pozici. Ovšem zatím se neví, jak formě bude přijata. Nicméně budeme vycházet z operačních zkušeností komise a také z šíření myšlenek, které se již osvědčily nebudeme zastávat nějaké tvrdé pozice, jako buď to bude tak nebo nic, nýbrž eh, výsledkem měl být politický dokument o tom, jak, jaká je vyse zlepšení efektivity humanitární pomoci. Pokud se týče priorit, ty dosud nejsou finalizované, poněvadž eh, čekáme na výsledky diskusí dosud neproběhly konzultaci. Nicméně už se tady objevují priority jako nutnost reformy mezinárodního systému za účelem zlepšení efektivnosti, eh, aby se byla také aby byla kvalitní, aby se byla měřit a tak dále. Dále eh, propojení mezi aktéry humanitární pomoci, eh, tak aby humanitární akce se opíralo analýzu Eh, rizik a potřeb. Dále eh, je třeba eh, se zabývat incentivami a další prioritou by měla být otázka prevence konfliktu a dalších citlivých otázek, jako třeba přístup a ochrana civilistů a humanitárních pracovníků. To, že bude základem pro další dialog s Evropským parlamentem, členskými zeměmi, a dalšími přispěvateli k tomuto samitu. Děkuji vám. Děkuji, pane Guerrero. Chcete poda- položit doplňující otázku? Ano, děkuji. Mám spíš eh, takovou poznámku než eh, dotaz. Eh, nejprve chci samozřejmě poděkovat za tyto obsáhlé informace, které jsme právě dostali a těšíme se na ty slíbené závěry a zprávy, o kterých jste Eh, hovořila, abychom mohli provést další analýzy také v rámci našeho výboru. Domnívám se, že je také velice důležité právě eh, to regionální schromáždění pro severní Afriku a střední východ, protože právě tam je ta největší koncentrace nejrozsáhlejších humanitárních krizí, které eh, mají obrovský celoregionální dopad takže tato regionální konzultace bude nesmírně důležitá, podobně jak byla tedy ta evropská regionální konzultace a z ní už vzešly určité priority, které jsou v souladu s některými cíly humanitárního programu, který má zpracovaný také Evropská unie. Já si myslím, že proto, abychom dokázali vypracovat postoj pro naše zastoupení na eh, tomto summitu, tak je potřeba dále pracovat na těch prioritách a je potřeba zaměřit se nejenom na ty priority, ale na celkový postoj, s jakým tomuto samitu přistoupíme, protože je velice důležité, aby Evropská komise, parlament i členské státy byly schopny dosáhnout koncenzu, pokud jde o jednotný postoj ohledně obhajoby celoevropské vize na tomto celosvětovém humanitárním samitu. Připomínám, že to je první celosvětový summit eh, ohledně humanitární pomoci, který proběhne v Istanbulu příštím roce. Během roku 2015 eh, doufám budeme mít eh, dostatek příležitostí, abychom eh, se společně sešli a společně se věnovali takovým záležitostem, které jsou důležité pro humanitární pomoc, tak jako jsme toho byli schopni například pokud šlo o klimatické změny při našem setkání loni na podzim ve Spojených státech amerických. Myslím si, že toto vše jsou určité fáze, určité aspekty, které budou přispívat k tomu, že doufejme, dospějeme k ucelenému postoji za Evropskou eh, unii a eh, který budeme eh, formulovat E, při zpracovávání dalšího e, rozvojového programu a také, e, který budeme prosazovat během tohoto summitu. Je potřeba dbát na propojení rozvojové a humanitární pomoci, jak jste o tom hovořila vy, podporovat odolnost a udržitelnost vynaložené humanitární pomoci. To je ode mě vše. Děkuji, říká paní předsedkyně. A poslední dotaz je dotaz paní eh, Hautaly, ale nejprve požádám zástupce komise, aby odpověděl na tento dotaz, který se eh, týká závazku věnovat 0,7 na oficiální rozvojovou pomoc. A paní Hautala se ptá, jakým způsobem tedy bude vypadat situace s tímto závazkem v roce 2015. Děkuji, paní předsedkyně. Navzdory obtížím, které teď členské státy eh, řeší v oblasti rozpočtu, tak eh, v roce 2013 byla eh, oficiální rozvojová pomoc vůbec největší. Členské státy vynaložily 0,34%, což je nad průměrem OECD, ten je 0,3. Evropská unie celkově eh, zafinancovala zhruba polovinu oficiální rozvojové pomoci, což si myslím, že je věc, na kterou můžeme být pyšní eh, také v tomto období rozpočtových eh, úspor. 5. února jsme vydali sdělení, které se týká globálního eh, postoje k vymícení eh, hladu a chudoby a my si myslíme, že na základě tohoto sdělení mimo jiné bychom se měli přidržet eh, toho cíle stanoveného OSN 0,7 pro oficiální rozvojovou pomoc. Žádáme tedy všechny země, včetně zemí takzvaných vznikajících ekonomik, aby se zapojili. Nicméně samozřejmě na členských státech, aby zpracovali národní plány pro naplnění těchto cílů, takže komise bude vyzývat členské státy, aby své závazky dodržely, aby docházelo k monitorování pokroku eh, prostřednictvím roční zprávy o financování rozvojové pomoci. V roce 2015 eh, očekáváme eh, zprávu zhruba v dubnu vy jste možná slyšeli, že tato zpráva by letos vydána být neměla. To není pravda, protože, eh, jak jsem říkal, na jaře už by měla být eh, k dispozici. Pokud jde o to, jakým způsobem bychom měli eh, reagovat na nová čísla, která se týkají o rozvojové pomoci za loňský rok, je na radě, aby se rozhodla formulovat k tomu zvláštní závěry nebo širší nebo zapracovat to do širších závěrů k této problematice. Také chci připomenout, že i když eh, oficiální rozvojová pomoc je velice důležitá a funguje jako katalyzátor pro eh, další rozvoj rozvojových zemí, je potřeba to vnímat v širším kontextu, protože co je velice důležité eh, pro provádění a politika agendy po roce 2015 je mobilizace domácích zdrojů a také eh, na směrování určitých prostředků eh, do privátního sektoru v těchto zemích a i o to Evropská unie usiluje. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Paní Hautala, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je velice důležité vzhledem té nadcházející mezinárodní konferenci o financování rozvoje, aby Evropská unie trvala na svých závazcích pro oblast eh, oficiální rozvojové pomoci, protože pokud tomu eh, nedocházelo, tak to byl vždy eh, byla to vždy velká překážka k dalšímu rozvoji. A zdá se, že v tuto chvíli státy přistupují k této pomoci spíše eh, váhavě, takže já bych byla velice ráda, eh, kdyby rada schválila své výroční závěry, kde schrne současnou situaci ohledně úřední rozvojové, oficiální rozvojové pomoci a jsem tedy ráda, že komise potvrdila, že zpráva bude eh, k dispozici Myslím si, že o tomto bychom měli diskutovat také na neformálním zasedání Rady ministrů v březnu a chci mm, získat potvrzení teď od komise, že skutečně tento bod bude na programu. Děkuji, obracím se ještě jednou na komisi. Chápu to tak, že skutečně nám můžete tuto informaci potvrdit? Já úplně nevím, co teď eh, ode mě chcete potvrdit. Chcete potvrdit, že tento bod bude prodiskutován na neformální eh, radě ministrů, a nebo že rada ministrů vydá zprávu? Ano, tu druhou věc chci eh, potvrdit, protože samozřejmě víme, že na programu jednání rady tento bod bude, ale chci se zeptat, za ta výroční zpráva tedy bude k dispozici a zda Evropská unie se zaváže tím 0,7 HND bez ohledu na to, jak budou postupovat jiní mezinárodní hráči. To je, myslím, to nejdůležitější. Tak na první část vaší otázky říkám jasné ano, Evropská komise zpracuje zprávu tak, jako tomu bylo vždy, každý rok, ale vzhledem k těm současným okolnostem budeme zahrnovat do této zprávy také eh, to, jak jsme si vedli při naplňování závazku z Monterey. A pokud je o druhou eh, část vašeho dotazu, tady ještě nemohu odpovědět, protože my jsme předložili teprve návrh, ten bude parlament a rada projednávat a tak tedy nemůžeme předjímat výsledek vyjednávání v radě ani v parlamentu na základě toho našeho sdělení z 5. února. My jsme za komisi předložili návrh, ten jsme zpracovali, ten asi znáte, ale dále to předjímat nemohu. Paní předsedkyně, ano, komise předložila návrh, kde je to číslo 0,7% a musíme si teď počkat, jak se k tomu postaví rada a vy jste sama říkala, že to bude projednáváno na neformální radě ministrů 12. března, takže možná bychom se měli obrátit na kolegy v radě. Děkuji a tím uzavíráme tedy bod eh, otázek. Takže můžete samozřejmě ještě pokládat otázky a budeme eh, se jimi eh, v, příslušně zabývat. Máte ještě tři dny. A teď je před námi bod sedm, což je velice, velice závažné téma. Budeme se zabývat eh, otázkou humanitární krize na Ukrajině. Všichni víme, vidíme to každý večer na televizních obrazovkách, jak se před námi objevují scény neštěstí a e, bojů na Ukrajině, bojů, které pokračují přesto, že byl, bylo vyjednáno příměří. A i když jsem slyšela, e, že snad by zítra mělo opravdu dojít ke klidu zbraní, že tady určitá naděje, tak lidé stále trpí. samozřejmě je velice důležité, abychom se opravdu pokusili zmapovat, co můžeme udělat jako Evropská unie v této humanitární krizi. Tak jsme velice rádi, že tady dnes s námi je Jean-Louis de Bruver, ředitel operací e, na generálním ředitelství ECO a také pan Vincent Koštel, který je e, ředitelem Evropa, OSN, HCR. Vím, že komise byla a je aktivní v terénu a e, také již e, e, hovořila a je ve styku s panem komisařem Stylianidisem, který by měl dorazit na 17. hodinu. Takže jde o to zjistit, jak se věci mají a co se dá udělat Nejprve pan de Bruver, který nám stručně popíše situaci na místě a e, pomoc, které je teď e, zapotřebí a která je poskytována. A potom dáme slovo e, dalším. Takže 15 minut, pokud byste svolil, pane řediteli, to by bylo tak akorát, prosím, pan de Bruver. Děkuji. Děkuji, paní eh, předsedkyně, a děkuji, že jste nás eh, pozvala do vašeho výboru. Slibuji, že budu stručný. Jsem velice rád, že dnes odpoledne s vámi mohu být, nejenom se členy vašeho výboru, ale že tu je také můj kolega a přítel Vincent Kuštel v rámci partnerství Evropské unie a OSN a také vysokého představitele pro eh, otázky rozvoje. Jsme ve styku již dlouhou dobu a spolupracujeme velice těsně. Jak se řekla paní předsedkyně, humanitární situace se velice znepokojovým způsobem exponenciálně zhoršuje. Když se vrátíme o rok zpátky a když se podíváme na naše prognózy z tehdejší doby, když jsme byli uprostřed roku 2014, tak absolutně nikdo nezmiňoval ty údaje, eh, kterým jsme dnes vystaveni. Eh, já vím, že eh, Vincent bude mít možnost v tomto směru ještě vám poskytnout podrobnější čas, číselné údaje, ale dovolte, abych já v úvodu zdůraznil, že počet lidí bez domova činí zhruba 1 milion Eh, asi milion dvěstě tisíc osob stále ještě přežívá v zónách konfliktu a bojů. Tři miliony je počet lidí, o kterých se předpokládá, že potřebují humanitární pomoc. Problém, výzva, které čelíme, je nejenom výzvou kvalitativní, eh, je to obrovský objem eh, obyvatelstva, kterého by se ta pomoc měla týkat, ale je to rovněž výzva eh, co do kvality či Eh, obsahu, protože čím dál tím více se setkáváme s nedodržováním základních lidských práv, mezinárodního práva. Jsou tady obrovské problémy, problémy, kterým čelí civilní obyvatelstvo, které se nachází uprostřed těch eh, bojových zón. A je tady samozřejmě otázka eh, přístupu humanitárních pracovníků k těmto místům a e, tam je také čím dál tím menší manévrovací pole nebezpečně se zmenšující. Rovněž musíme do naší analýzy také zapracovat e, úlohu, kterou hrají či mohly by hrát orgány ukrajinské státní moci. Je zřejmé, že v tuto chvíli se nedá hovořit e, o žádné skutečné pomoci ze strany ukrajinských orgánů vůči osobám bez přístřeší, a e, sociální transfery, e, které e, ta vyhláška 505 zmiňuje a které jsou velice skromné, jsou nesmírně nedostačující, protože jsou ohroženy čím dál tím menším objemem finančních prostředků ukrajinské vlády krize, kterou eh, země prochází a mizení těchto finančních toků je skutečně už problémem, který jde nad rámec té humanitární pomoci, to začíná být čím dál tím zřejmější. Eh, náš pocit je, že ta humanitární eh, akce práce by se měla odrazit od tří takových hlavních e, e, směrů. Za prvé je třeba v krátkodobém časovém horizontu ty postižené občany a e, nejzranitelnější osoby uprostřed těch bojových zón zajistit. Ve střednědobém horizontu by bylo dobré je přemístit až budou tedy moci se vrátit do těch původních regionů a za, pomoci jim s jejich reintegrací. A za třetí jde o kapacitu, kterou by měly získat ukrajinské orgány. Tady bych se vrátil k roli, eh, kterou by měla hrát ukrajinská vláda eh, na centrální úrovni to můžeme vidět trochu niancovaněji, ale je zřejmé, že tam jsou nejenom administrativní překážky, které již byly zmíněny v tom dopise, který jste dostali, ale je tam také nedostatek eh, kapacity u těch eh, orgánů civilní eh, ochrany, které nejsou vůbec dimenzovány pro podobné situace a výzvy. Jak jste řekla, paní předsedkyně, Unie byla a je aktivní. Aktivní byla hned z kraje. My jsme naše humanitární experty vyslali eh, do Kyjeva již na jaře 2014 Eh, odblokovali jsme poměrně rychle první finanční prostředky, velmi skromné tehdy, protože tady se vracím k tomu, co jsem říkal ze začátku. Eh, humanitární eh, dimenze té krize bylo něco, co jsme absolutně neočekávali a vůbec jsme nebyli schopni to správně odhadnout, nicméně progresivně s tím, že jsme se obrátili k dalším finančním institucím a naši členové vám v tomto mohou poskytnout později poskytnout další informace. Postupně jsme tedy posilovali naší humanitární pomoc, takže když eh, jednotlivé ty nástroje sečtu a když také eh, do toho započítám ještě příspěvky členských států, tak v roce 2014 jsme humanitární pomoc na Ukrajině eh, zajistili ve, výši, ve výši 80 milionů eur a 47,5 milionů z toho činí příspěvek členských států, zbytek je z komunitárního rozpočtu. Rovněž jsme se pokusili doplnit tuto humanitární pomoc eh, zajišťováním hmotné pomoci. V tomto směru jsme aktivovali eh, solidární mechanismus eh, civilní ochrany. Tady došlo k několika zásilkám opakovaným eh, na základě žádostí ukrajinské vlády. Z, této, eh, z tohoto hlediska musím říct, že ta reakce byla trošičku slabší. Museli jsme se opravdu hodně, hodně snažit, ale nakonec to bylo úspěšné, abychom tedy ty příspěvky ze strany členských států e, dali dohromady. Dohromady se jednalo o 97 tun e, materiálu humanitární pomoci, která byla přepravena na základě e, tedy činnosti pana komisaře Stylianidese třemi obřími letouny. Je třeba si uvědomit, že Ukrajina eh, je eh, zemí, eh, kde, kam není nutné naprosto všechno dovážet, protože ty předměty první pomoci jsou dostupné. My jsme s panem komisařem Eh, dělali to, mu říkáme cut filling, to znamená, že jsme se snažili doplnit eh, to, co nebylo okamžitě k dispozici na místě a co bylo zároveň nutné, co bylo urgentní. Takže vyplnit ta bílá místa, ať už se jedná, a to je něco, co také eh, vlastně parlament zmiňoval, e, je třeba vždy jednat podle toho, co je nejefektivnější a ne e, zasílat e, takovou pomoc, kterou, eh, nebo takové věci, které je možno eh, obstarat na místě. Ostatně vláda se k nám obratila eh, s takovými seznamy z toho, co je zapotřebí. Především se jedná o lékařské pomůcky, o léky, především pro, o léky proti některým konkrétním nemocem. Na tom teď pracujeme s členskými státy. Dva z nich již velmi konkrétně konkrétně odpověděli a my doufáme, že dáme dohromady ještě větší objem eh, pomoci tohoto typu. V tuto chvíli zhruba 60 humanitární pomoci Evropské unie je eh, tedy poskytováno rebelům. Eh, tady je určitý Eh, určitá eh, rovnováha. Humanitární pomoc eh, je poskytována tedy na základě principu neutrality, musí být poskytována všem obyvatelům, kteří jsou v prostě zranitelní a e, nejde o to zajistit nějakou proporci, ale myslím, že se nám podařilo efektivním způsobem e, reagovat na potřeby obyvatelstva, včetně obyvatelstva e, v té oblasti bojů či v oblastech bojů. Administrativní překážky. No tak tady je zřejmé, že my hodně, hodně eh, očekáváme od našich ukrajinských partnerů. Oni mají stále ještě problémy s registrací nevládních organizací, eh, s zdaňováním, s celními poplatky, mají prostě určité problémy, které hodně omezují efektivnost a eh, pozitivní dopad humanitární pomoci. Pan komisař se k tomu vyjádřil během své návštěvy, hovořil se všemi partnery a vyzval je, aby

se s námi spojili, tak abychom jim mohli pomoci řešit ty problémy co nejefektivněji. Pak je také otázka zastavení sociálních partnerů do zón, které, kterých se zmocnili rebelové, tak jak to chtěla ukrajinská vláda učinit. Nicméně Vincent eh, byl přítomen v těchto eh, regionech a naši kolegové z OSN v tomto směru nám budou moci lépe eh, pomoci pochopit dopad tohoto rozhodnutí do budoucna. Pan Stylianides to již oznámil a já to potvrzuji. Počátkem roku eh, je tedy otázka 15 milionů eur. To vlastně je už teď k dispozici. My eh, programujeme eh, humanitární pomoc s našimi partnery a, jak jsem řekl, bude to humanitární pomoc ve výši 15 milionů eur. Bude to stačit? No to se teprve uvidí. Během týdne se mám ještě sejít se zástupci eh, OSN na místě a s členskými státy, abychom koordinovali naše aktivity v této oblasti s členskými státy. Jedná se tedy o pomoc jak finanční, tak hmotnou. A ještě jedna věc mi připadá velice závažná. Je třeba ještě přesvědčit další případné dárce, aby se zapojili vzhledem k tomu, jak obrovský rozsah tato humanitární krize, kterou máme před očí, očima eh, představuje. A velice, jako velice často to tak je, eh, je to otázka eh, vlastně dobrá, ale musíme se tam toto také připravit. Konec bojů či zastavení bojů, to samozřejmě bude znamenat, že se objeví nové potřeby, bude třeba eh, se dostat k obyvatelstvu, které zatím nebylo dostupné a v této druhé fázi budeme muset zahájit vlastně takovou druhou fázi té naší pomoci, to znamená eh, do eh, provod těch osob, které byly přinuceny se ze svých domovů odstěhovat zpátky domů a pomáhat jim v, těch první, v té první době. Děkuji. Eh, velice dobře se dodržel ten čas. Děkuji vám. A teď dám slovo panu Kaštelovi, aby nám řekl, jak situaci vnímá OSN a jak jste to viděl vy na místě. To be with you eh, this afternoon, lady. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání na dnešní odpoledne. Já bych vám chtěl ukázat eh, menší PowerPointovou prezentaci a mm, něco budu vynechávat, abych eh, tedy nehovořil o tom, co dneska děláme, ale spíše, eh, aby to bylo zajímavější. Tak, eh, tady máme graf, který je poněkud malý, ale tady vidíte počty interně, tedy vyhnanců z vlastních domovů na Ukrajině, tak jak to se to vyvíjelo od roku 2014. Dnes je to minimálně milion a 42 tisíc Eh, lidí. To je podle údajů z Ministerstva pro sociální politiku. A my víme, že skutečný počet je vyšší. Je mnoho vyhnanců, eh, kteří eh, se neregistrují. Někteří prostě nechtějí ty benefity, jiní jsou u příbuzných a známých, ještě další se obávají, že by data která poskytnou úřadům, mohla být zneužita. Kromě toho existují muži z východu, eh, kteří se nechtějí eh, registrovat eh, na území pod kontrolou ukrajinské vlády, poněvadž mají strach z toho, že by byli povoláni do armády. Takže víme, že ten milion a 42 tisíc lidí je méně než skutečný počet vyhnanců a uprchlíků. Dále máme zajímavou statistiku, statistiku pro eh, humanitární potřeby a sice, že 61% z těch eh, registrovaných uprchlíků eh, to jsou lidé penzisté, tedy v důchodovém věku. Čili to jsou opravdu eh, velké potíže, které tady nastávají. Eh, kromě toho zde máme ještě také eh, takzvané externí uprchlíky, to znamená Ukrajinci, kteří žádali o azyl nebo dočasný pobyt v sousedních zemích a ten počet těchto lidí je zhruba 670 tisíc. To je zase vysoké číslo, ale také to znamená, že si musíme uvědomit eh, jako členské země EU, ale také eh, to platí pro jiné eh, země, musíme si tedy uvědomit rozsah této humanitární krize. Jestliže se neaktivizujeme jakožto humanitární pomoc, Eh, tak to bude mít, eh, mít eh, za následek další a ještě větší migraci Ukrajinců. Čili včasná humanitární pomoc může přispět k určité stabilizaci situace. Toto je další snímek, který vám ukazuje geografické rozmístění těchto uprchlíků. Jak vidíte, většina z nich je ve čtyřech eh, oblastech kolem Donbasu a eh, právě tyto čtyři oblasti, eh, na nich spočívá největší tíha, to je humanitární krize a je to pro ně skutečně moc a není s tom příliš zkušeností. Před pár měsíci se počítal s tím, že eh, Ukrajina je země eh, středopříjmová a že si teda s čím s této vážné krize eh, sama dokáže poradit. No ale pokud vidíme, tak jak to je, tak uprchlíci mají celkem potíže se sami někde uchytit, poněvadž Eh, jejich eh, mají pověst těch, kteří přišli o majetek a to znamená, že majitelé eh, bydlení jim nechtějí, je nechtějí brát do nájmu. A to znamená, že mnozí z nich v podstatě nemohou svoji situaci řešit. A pokud se týče různých omezení, to je můj poslední snímek, tak k tomu patří klid braní, který je respektován pouze částečně. Eh, dále eh, to má eh, vliv nejenom na kapacitu, na schopnost humanitárních pracovníků se přesouvat přes frontu. Tam existuje několik checkpointů, několik kontrolních míst pro přestup této hranice, nějakých Čili eh, my s tím třeba potíže nemáme, ale eh, nevládní organizace ty to mají těžší, poněvadž nemají všechny eh, příslušné průkazy od ukrajinské vlády a také mají potíže na postaleckém území. Dále zde máme jakési bezpečnostní síly, které ovšem jsou roztříštěné, ne, necítí se příliš eh, zodpovědné vůči vládě, příliš nespolupracují, eh, často eh, se nechávají uplácet za to, za přestoupení té styčné linie. V posledních dnech se také zpřísňuje kontrola obyvatel, která se snaží eh, opouštět eh, postalická území. Eh, většinou přes tyto kontrolní, tato kontrolní stanoviště jsou propouštěny ženy a děti, ale nikoli muži. Čili tyto restrikce v pohybu přes tuto hranici Eh, také jsou překážkou pro eh, fungování humanitárních aktérů, ale samozřejmě také překážkou eh, v volném pohybu samotných Ukrajinců. Dále my máme zhruba takové údaje, že pouze asi 50 obyvatel by se chtěla, teda z těch, kteří jsou nyní na útěku, Eh, kteří by se chtěli vrátit eh, do místa, eh, ve kterých žili před válkou. Čili to je další takový faktor. Samozřejmě bylo nejlepší, kdyby tedy tito lidé byli možné, vzhledem tomu, že se nechtějí vracet, aby se co nejdříve postavili na vlastní nohy. Dále jsou zde různé vládní regulace přijaté od poloviny listopadu a ty postihují sociální transfery, to znamená, že jde o výplaty penzí a sociálních dávek, eh, což eh, mnohé lidi vyhnalo, tedy zvláště ty starší, vyhnalo z domů na východní Ukrajině a eh, došlo mm, přesunuli se na vládní území, tak aby mohli dále pobírat své dávky. My tady samozřejmě eh, chápeme motivaci ukrajinské vlády, nicméně eh, rádi bychom zavedli systém eh, hotovostních transferů, tak aby penzisté mohli zůstat ve svých domovech. Nebudu procházet všechny tyto body, ale ještě bych chtěl říct, že co se týče partnerství, je možné, aby eh, spolu s Ukrajinou se tedy pracovalo s místními úřady. Je to otázka mm, jednak tedy mobilizace komunit, ale eh, také eh, státní zpráva na Ukrajině nefunguje úplně ideálně, čili otázka je tedy, nakolik je vláda schopná vynucovat určitou disciplínu na úrovni oblastí a třeba už na úrovni úrovni měst to je ještě těžší. Čili další problém. No jediné, co tady můžeme udělat, eh, abychom, je to, abychom tady pozbuzovali vládu tak, aby posilovala koordinační schopnost mezi jednotlivými svými složkami a také s mezinárodními aktéry. Eh, další výzva eh, se týká solidarity. Mnohé evropské země projevují svoji solidaritu eh, ve svém sousedství, ale bohužel ty mnohé, mnohé ty akce jsou nekoordinované. V některých, z některých zemí přijíždějí kontejnery. Eh, především tedy eh, eh, není třeba tam mít kontejnery a my je tam nevidíme příliš rádi, protože když tedy pošlete nějaké kontejnery, tak už tam zůstanou, se nevrátí a budou používány ještě dalších 20 let jako dočasná přístřeší, ale to, a v těchto, v těchto tady obydlích, tady ty se nějakým způsobem napojí na elektřinu, vodu a podobně a potom takováto provizoria mají tendenci trvat nepřiměřeně dlouho. Čili my bychom si přáli takové e, trošku jiné e, trošku jiné způsoby pomoci. Navíc e, na Ukrajině tam není třeba Eh, posílat eh, mnoho zboží na Ukrajinu daleko lepší je, eh, je přímo na místě nakupovat a pořizovat a tím tedy pomáhat i místní ekonomice. Takže tolik k tomu. Já myslím, že můžeme odpovídat další na otázky tady mm, eh, máme momentálně takovou situaci, že těm eh, interním uprhlíkům eh, se poskytuje pomoc v přepočtu zhruba 50 euro měsíčně a to ovšem potrvá na, na nejvýš do poloviny dubna, poněvadž dál si to mm, vláda nebude moci dovolit. Důležité tedy je to, aby humanitární akce nenahrazovali práci vlády. My se spíše snažíme pracovat prostřednictvím této vlády a prostřednictvím jejich sociálních programů. A my se snažíme, aby byli schopni rozvíjet své vlastní kapacity a plnit si eh, svou roli. Čili tady je Eh, takový eh, eh, potíž, aby, potíž je taková, aby se všechna ta nařízení a zákony repre, používali a chápali ve všech oblastech Ukrajiny stejně a toto je vlastně ta, to budování kapacit, ve kterém tady chceme pomáhat. Děkuji vám. Děkuji vám oběma za tyto informace. To, co vidíme v televizi, těžko se tomu věří. A těžko se člověk eh, chce přiznat, že se něco takového děje eh, v, našem, v naší blízkosti, že se to děje za našimi hranicemi, v zemi, eh, s níž máme kontakty, v městech, s nimiž naše města mají kontakty. Ivo by nám mohl potvrdit tyto informace z nedávné historie v bývalé Jugoslávii. Ale ještě než položím sama své dotazy, předám slovo kolegům, aby se mohli zeptat. Nejprve Enrique Guerrero Salom. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Debruvere i pane San Koštele, za veškeré informace, které jste nám poskytli pokud jde o aktuální situaci na Ukrajině. Sami jste uvedli, že se eh, velikou rychlostí zhoršuje a že stojíme skutečně před eh, krizí, kterou jsme si sami nedokázali představit a která se přímo či nepřímo dotýká 4 eh, milionů osob, které jsou často vnitřně vysídlené a, kteři, a jsou to lidé, kteří potřebují humanitární pomoc. Evropský parlament již přišel s politickým postojem, pokud jde o ukrajinský problém. My jsme o této věci diskutovali, hlasovali jsme na tom na posledním plenárním zasedání, dokonce pozítří předseda rady a předseda Evropské komise mají vystoupit tady v Evropském parlamentu v rámci eh, eh, rozpravy, kde by nás měli informovat o tom, jak se situace a tato otázka řešila na posledním Evropské radě. Takže máme k dispozici zcela jasný celoevropský postoj, je potřeba podpořit úsilí, které směřuje k míru, tedy k udržení příměří. Musíme si uvědomit, že Minsk 2 nedokázal dosáhnout eh, o mnoho lepšího výsledku než Minsk 1. Takže bohužel celá situace není pouze v rukou Evropské unie. Kdyby byla tato situace v našich rukou, bylo by to něco jiného. Nicméně, co je v naší moci, je zareagovat na tuto humanitární krizi, ke které tam dochází a které dochází na našich bezprostředních hranicích. Ukrajina je e, země, která se ocitá v této situaci protože se v podstatě pokusila uzavřít s Evropskou unii asociační dohodu, takže si myslím, že na naší straně je teď vlastně dvojí závazek. Závazek politický, vůči eh, partnerovi a také závazek eh, v oblasti humanitární pomoci v krizi, ke které dochází za našimi eh, hranicemi a která má své příčiny tedy v nedávné historii a kterou jsme zažívali nedávno nebo v 90. letech na Balkáně. Takže tuto chvíli nedošlo k dostatečné humanitární akci, humanitární pomoc zatím nebyla dostatečně důsledná, koordinovaná, jinými slovy. Teď už jsme si vědomi toho, jak situace vypadá. Pan Bruver uvedl velice konkrétní čísla, hovořil jste o těch třech úrovních, na kterých chcete reagovat, to znamená na úrovni konfliktu, bojových opatření, na uh, úrovni bezprostřední uh, pomoci a na té obecnější uh, Eh, úrovni eh, vnitřně vysídlených osob. Co chci říct na závěr? Chci říct, že toto je jedna z otázek, kde Evropská unie může pomoci humanitární krizi, a přitom je to situace, která se řeší na nejvyšší evropské úrovni, na Evropské radě. A myslím si, že to je skutečně to správné místo, kde bychom měli naši reakci, naši pomoc eh, skoordinovat. protože je lepší, když je, když je pomoc skoordinována, nedochází k duplicitám, k překrývání. Takže maximálně se o to můžeme zasazovat eh, i my v parlamentu, i vy na komisi, ale naším společným cílem by mělo být to, aby eh, se rada chopila této věci a jednotně zareagovala na tuto humanitární krizi. Děkuji, pan Davostýr. Děkuji, pan předsedkyně. Já chci poděkovat oběma řečníkům za podrobné informace, které nám poskytly. Jsou to informace velice důležité ohledně toho, co dělá Evropská unie. Myslím si, že to je chválihodné, že pan komisař Stelianidis navštívil Ukrajinu, to je velice dobře a myslím si, že to také pomůže zvýšit tu dosavadní koordinaci. Protože zatím se pomoci neúčastní nějak velký počet členských států, nicméně jejich počet narůstá a to je velice, velice dobře. Jak už řekl Enrique, do budoucna je třeba tu koordinaci zlepšit. Teď k mému dotazu. Mám tedy i jednu poznámku a jeden dotaz. Vlastně navážu na tu eh, únavu, o které jste hovořil, když jste eh, mluvil o tom, o té ukrajinské situaci. Vy jste připomněl situaci v mé zemi, v Chorvatsku. My máme 4,4 miliony obyvatel, takže jsme malá země, ale Dokázali jsme přijmout zhruba milion vnitřně vysídlených osob eh, během, eh, během války. Takže vzhledem ke kapacitě Ukrajiny a vůbec kapacitě ukrajinského systému je to skutečně zvláštní, když vezmeme v potaz eh, ty čísla a ty problémy, s nimiž se potýkají, pokud jde o zvládání této krize. tím eh, souvisí zprávy o problémech, na které narážejí, pokud jde o nábor. On je to systémový problém a dotýká se celkově krizového řízení. To není na dobré úrovni. A tak se chci eh, zeptat na to, jak eh, vidíte situaci chci odhlédnout teď od eh, vojenských aspektů, ale podívejte se na kapacitu ukrajinského státu, na jeho schopnost eh, vygenerovat eh, humanitární pomoc či skoordinovat humanitární pomoc ve prospěch vnitřně vysídlených osob. Myslíte si, že existuje reálné riziko, že systém státních úřadů se úplně zhroutí, selže, a my doufáme, že příměří nakonec začne být eh, dodržováno, ačkoliv eh, se samozřejmě zvažují různé eh, scénáře, včetně těch negativních. Takže by mě zajímalo, co si o tomto všem myslíte. Děkuji. Já doufám, že mi už upravili a spravili mikrofon a že vše dobře funguje. Nyní paní Hautala. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, teď vás slyšíme mnohem, mnohem lépe a jasněji. Chci vám oběma poděkovat za to, že jste nám tady dopodrobna nastínili humanitární katastrofu na Ukrajině. Je to dramatická situace, která se odehrává skutečně na Prahu Evropské unie. Voláme tedy po solidaritě a lepší koordinaci. A v tom s vámi souhlasím. Mám dotaz, eh, je to věc, která eh, mě zaráží během celé této krize a nejsem si jistá, že to je věc relevantní přímo pro vás, ale možná ano. Chci se zeptat, kdo má právní odpovědnost za životy, bezpečnost Eh, zdraví a základní potřeby osob, které žijí v této oblasti a kteří z těchto oblastí eh, prchají, buď to jako eh, uprchlíci nebo vnitřně vysídlené osoby, protože mě překvapily informace o tom, že Moskva vysílá poposílá mm, do Kyjeva fakturu za plyn, který čerpají okupované oblasti, takže se ptám, co to je? Je to okupovaná oblast nebo je to oblast, která je pod právní kontrolou ukrajinské vlády, která tam zajišťuje potřeby obyvatel. Účastnili jste se diskuzí k tomuto tématu, protože já si myslím, že z hlediska ukrajinské eh, vlády je to tak, že se nějak nepodílejí na financování potřeb eh, těchto mm, oblastí. Mají pocit, že země je ve válečném eh, stavu předmětem ruské agrese ale pokud by se takovéto případy ocitly u soudu, řekněme u Evropského soudu pro lidská práva, máte nějakou představu, zda by podobné případy zanedbání potřeb občanů se nějakým způsobem řešily a jakým způsobem by se eh, u soudu řešily? Sociální transfery mm, skončily, to se také zmiňoval. A zde se chci zeptat, za prvé, je to rozhodnutí právně v pořádku a za druhé, myslíte si, že to je politicky rozumné z hlediska budoucnosti tohoto národa, který bude potřebovat eh, obnovit důvěru v rámci celé země. A ještě bych chtěla zmínit, že výbor pro zahraniční záležitosti a parlamentní schromáždění Euronest zorganizuje ve čtvrtek dopoledne slyšení o přístupu k, ke spravedlnosti a právnímu státu v konfliktních oblastech a v oblastech zmrazených konfliktů. A protože velice dobře znáte problematiku Gruzie, vysílali jste ehm, své pracovníky do těchto oblastí, tak zde se chci zeptat, ehm, kdo má tu odpovědnost, ehm, za práva lidí v těchto oblastech. Děkuji. Yeah, um, I was going to take another... Takže teď necháme panelisty odpovědět, anebo ještě jeden rychlý dotaz. Ano, děkuji. Ano, já bych chtěl pouze říci, že zhruba že bez ohledu na to, jaký bude politický výsledek, eh, zda se dodrží příměří z Minsku nebo ne, musíme pokračovat humanitární pomoci a dokonce ji dále navýšit, protože není možné tyto dvě otázky provázat, tedy to příměří s tím poskytnutím humanitární pomoci a mm, samostatně tedy stojí postoj eh, Ruska a to nakolik komplikuje eh, situaci v této krizi. Um, ano, takže všechny otázky dobře, ještě další a pak se vlně odpoví na jednou Hedy a potom Marie. Chtěla jsem eh, pokračovat vlastně ve stejném tématu. Zmínila jste se, nebo zmínili jste se o lidech 200 eh, 64 tisíc eh, osob eh, hledá eh, v Rusku možnost získat statut uprchlíků a azyl. Je to také možná otázka trochu propagandy ze strany Ruska. Jde o to zjistit, kolik opravdu lidí se utíká do Ruska z toho nalézt pomoc, takže tady bych uvítala nějaká upřesnění. Maria. Děkuji vám za výklad. Eh, chtěla bych úvodem říci, že eh, zdá se, že nekoordinovanost eh, mezi zeměmi je fenoménem humanitární pomoci, jenomže my také máme nedostatek prostředků, což tedy takto pokračovat není zrovna chytré. Bylo by lepší tedy, kdybychom se zaměřili na tu koordinaci. Možná, že by bylo dobré, kdybychom se o tom pobavili alespoň eh, mezi evropskými zeměmi, jako ordinovat humanitární pomoc. Eh, jedna věc mě tady zajímá více než všechno ostatní. Hovořil jste o zastavení sociálních transferů a také o tom, že přes 60 uprchlíků jsou důchodci, kteří eh, de facto následují svoji rentu. a což se tedy odhrává v některých regionech. A já myslím, že by bylo dobré eh, pomáhat lidem právě přímo na místě, tam, kde jsou, aby o tamto dnu eh, neutíkali. Taky mě zajímalo, jak je to možné, jestliže administrativní pomoc z Kieva není příliš velká nebo eh, má značné vady, takže nakolik máme možnost ovlivňovat Kyjev v tom smyslu, aby poskytoval administrativní pomoc, nebo můžeme nějak Kyjev obejít, tak abychom zajistili i bez Kyjeva, že své sociální transfery dostanou. Pracovali teda léta na tom, aby mohli dostat důchody. Možná, že jsou malé, ale aspoň něco, takže mělo by se tady něco udělat. Děkuji. Děkuji. Takže teď si s dovolením i některé otázky položím já. Já si myslím, že je zásadní, aby členské státy koordinovaly své úsilí a e, náš kolega by nám o tom mohl říct ve víc. Právě proběhla Evropská rada. Mě by zajímalo, jestli se toto dostalo na pořad jednání, zdali je komise zapojena do úsilí e, tlačit na členské státy tak, aby lépe koordinovali. A pokud ano, tak by mě zajímalo, jak vy uvnitř eh, vašeho orgánu Vysokého komisaře pro uprchlíky komunikujete s členskými státy, jak jim třeba říkáte, prosím vás, nechceme vaše kontejnery, nechceme, abyste posílali určité druhy zboží na Ukrajinu, protože je možné to nakoupit na místě a tak dále. Takže e, s kým komunikujete, kdo tyto žádosti přebírá z vaší strany, jak ta komunikace celá funguje a dochází tedy ke skutečné koordinaci mezi členskými státy. A pro pana Ebo e, musím říct, že my jsme vytvořili koordinační orgán, požádali jsme, aby komise koordinovala nejenom pomoc ze strany OSN, ale také dovozy členských států. Myslím si, že je opravdu zapotřebí, aby v takovýchto případech velkých krizí probíhala vše v koordinovanější podobě. Jde o to, kdo to bude koordinovat uvnitř členských států Unie, aby bylo zajištěno, že naše reakce bude skutečně smysluplná. Vidím, že se Nikdo další už do diskuze nehlásí, takže teď se dohodněte mezi sebou, kdo chce hovořit první, pan Dobruver. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také e, váženým poslankyním a poslancům, kteří e, položili dotazy. To jsou všechno velice závažné otázky, ale celá řada z nich e, prokazuje, jaký je nejzávažnější problém, který před námi je. Jde o to, že se snažíme za každou cenu respektovat základní principy humanitární intervence v situaci, která se vymyká všem pravidlům. Eh, my eh, prostě tady máme určitou politickou agendu, bylo nám eh, položena otázka ohledně postoje k Rusku v této věci, ale v zásadě jde o to, abychom měli možnost dělat svoji práci, dostat se k těm nejzranitelnějším lidem a všude tam, kde nás zapotřebí, za samozřejmě E, předpokladu, že e, to bude ukrajinský stát, který zůstane hladním odpovědným za e, humanitární pomoc občanům. Takže tady jde o to, že ty oblasti ještě nebyly otrženy od Ukrajiny, takže tady jde o humanitární odpovědnost, ale kolega řekl, jak je obrovsky obtížné, eh, aby tady existovala jakási řetězová eh, forma eh, realizace rozhodnutí. Rozhodnutí může být na, někde nahoře učiněno, ale jeho průběžná realizace to už je problém. My jsme poslali do Kijeva experty, týmy, eh, které se specializují také na civilní ochranu, aby byly vytvořeny národní plány. A eh, musím říct, že naši kolegové se vrátili s eh, svědčením, že tam je ještě hodně, hodně co zlepšovat. Paní předsedkyně, vy jste se o tom zmínila, ale je to opravdu opravdu obtížné si jako domyslet, že vezeme humanitární pomoc do e, města, vy jste se o tom zmínila, které má, dejme tomu, družbu, e, přátelské svazky s nějakým městem u nás. Když se setkáváme s lidmi z OSN anebo z nevládních mezinárodních organizací, které jsou aktivní v Kamerunu, v Čadu, v Mali, a když jim musíte vysvětlit, že možná vaše kapacita intervenční bude e, v těch zemích omezena, protože si musíte ponechat určité rezervy pro Ukrajinu, tak jsou tito experti velice překvapeni. Skutečně. Takže je zapotřebí koordinace, posílené koordinace, to je naprosto prvořadé a klíčové a ona zatím prostě neodpovídala našim představám a já mohu než podepsat to, co tady také zmiňoval přítel. Eh, možná věc se změnily, svět se změnil, paní předsedkyně, protože některé eh, země třeba v regionu se snaží prokázat, že jsou přímo zapojené v terénu a je pro ně možná eh, taková to koordinace na evropské úrovni otázkou, eh, které prostě eh, se kterou se zabývají s, i s politickým, s, s zohledněním těch politických aspektů. Vy jste také zmínila další důležitou věc, paní předsedkyně, já s vámi souhlasím. Budeme s členskými státy koncem týdne hovořit o určitém koordinačním mechanismu toho typu, který byste zmínila. Ještě jednou chci opakovat, že jde o to posílit spolupráci Eh, nemůžeme vnímat eh, tu objektivní slabost, eh, jaksi vlažnost té reakce ze strany ukrajinské vlády jako něco, s čím se smíříme. Ukrajinská vláda určitým způsobem a z důvodu, které můžeme Eh, pochopit, odmítala eh, vlastně uznat ten humanitární charakter celé situace. Já jsem na Ukrajině byl poprvé v létě, to bylo ještě před mimořádným zasedáním rady a bylo to tehdy, až tehdy, kdy odpovědní činitelé ukrajinské vlády přiznali, uznali, že eh, celá situace má prostě aspekt humanitární Eh, nutné humanitární pomoci. To znamená, to také vysvětluje, eh, že eh, v reakci ukrajinské vlády bylo určité spoždění oproti situaci, která se naskýtala. Tato země je prostě, vním, se teď vnímá jako země ve válce vůči rebelům a přerušení finančních transferů do zón kontrolovaných rebely i když, jak říkal Velsá Koštel, můžeme pochopit tu racionálno, je to prostě rozhodnutí, které bude mít naprosto decimující účinky eh, na existenci eh, osob v tomto regionu. To není nějaké rozhodnutí, které by bylo opravdu vhodné eh, ve smyslu podpory občanů, kteří si tu podporu ji skutečně zaslouží a navíc mají na ní nárok vzhledem k vládě země. Děkuji, eh, pan Koštel. Velice stručně. Nejprve nechci, abyste odcházeli z tohoto zasedacího sálu a mysleli si, že tady neexistuje žádný plán. Existuje tady strategický plán reakce, který vypracovalo OSN se svými nevládními partnery. Je to strategie, kterou jsme prodiskutovali s, s dárci, s řadou zemí a také s organizací zvanou OCHA eh, uvnitř systému OSN a ono se to odehrává tedy v Kijevě, jsou tady kontaktní skupina s těmi některými dárci, ale někdy prostě slyšíte, že Eh, humanitární pomoc přichází, když tam už určité konvoje jsou. Nejsou to jenom ruské konvoje, jsou tam evropské konvoje, eh, konvoje někdo zná někoho, kdo zná guvernéra určité provincie, takže se začne lifrovat a není to mezi státy vůbec koordinováno. Před několika lety celá řada eh, zemí, nejenom evropských, řekl OSN, že třeba být předvídatelnější v reakcích, to byla ta reforma humanitární pomoci uvnitř OSN, vytvoření těch klastrů a co se Ukrajiny týče, eh, tak naše agentura je prostě eh, soustředěna na dva klastry, ochranu a útulek ukryt. Takže my bychom rádi, kdyby země, které chtějí bilaterálně přímo eh, poskytovat pomoc, aby alespoň nás uvědomili, aby tady byla jakási koordinace. My prostě víme, že v té těch dvou oblastech, kterou eh, mám, které máme na starosti, je řada bílých míst. Takže ty země by nás měly oslavovat a zatím se to prostě neděje. Snad eh, postupně ano. Co se týče potřeb, Jean-Louis hovořil o plánech ECO, já si myslím, že EPO, ECO musí jaksi zmnožit své úsilí, aby reagoval na tu eh, krizi, ale strategický plán OSN to je 160 milionů dolarů a to je to jsou vlastně ty eh, okamžité potřeby. Tady se nejedná v rámci této částky o masivní rekonstrukci a obnovu země. Je úplně jasné už teď, že humanitární pomoc uvnitř komise nepředstavuje dostatečně velký objem prostředků, aby se některé tyto potřeby mohlo, eh, mohli, mohli jsme se pokusit je uspokojit. Takže musíme hledat peníze jinde. Bohužel není jiné možnosti, než se podívat eh, na rozpočtové možnosti členských států v oblasti rozvoje. Jinak bychom nemohli dělat nic. A teď eh, k té otázce odpovědnosti. Tady to má politickou odpověď, ale já se nevydám touto cestou. V mezinárodním právu Eh, lidskoprávní eh, legislativě, ty orgány, které kontrolují eh, teritorium, jsou odpovědné za ochranu občanů, i když nejsou signatáři či stranami určitých úmluv. To se týká Podněstří, to se týká Abcházie, to se týká Jižní Osetie. To jsou prostě situace, kde ti, kdo kontrolují to území, mají odpovědnost za občany. Takže ukrajinskou Eh, vládu a její orgány to neod, neosvobozuje od povinnosti zachovat eh, prostě nároky na ochranu a eh, občanů, ať už jsou kdekoliv. Takže bylo řečeno, je to také sporu Evropské, úrady Evropy, co se týče Eh, co se týče tedy odpovědnosti za eh, ty hrůzy, ke kterým došlo na okupovaných územích. A teď samozřejmě je třeba říct ještě další věc. My jsme přítomní v Ruské federaci. Viděl jsem tam nějaké lidi, místní orgány dostávají, eh, prostě poskytují pomoc těm, kteří přicházejí. Eh, v těch kolektivních ubytovnách je pouze několik, asi 30 tisíc. Ty ostatní ubytovávají eh, jejich vlastní příbuzní. A co je důležité vědět, je ještě jedna věc, když Ukrajinci jdou eh, do Ruska, tak tak nečiní z ideologické důvodu, je to proto, že tam na ně čeká práce nebo příbuzní a nebo ruská vláda na sebe bere odpovědnost eh, prostě poskytovat starobní důchody. A to samé v Bělorusku. Tam se prostě rozhodli, že se eh, ukrajinské vlády už nebudou všímat v tomto směru, že od ní nebudou nic neočekávat a začaly vyplácet důchody eh, občanům. A lidé vlastně se také nevrací někdy do těch svých původních příbytků v Donbasu, ale do oblasti kontrolované vládou. Takže e, ta, ten posun na východ nebyla často e, jaksi ideologická věc, ale snaha se spojit se svými příbuznými. A teď ještě ty sociální transfery. V březnu dubnu loňského roku se ukrajinská vláda rozhodla, že přestane vyplácet starobní důchody a také přestali vyplácet eh, platy eh, zdravotnickému personálu, eh, učitelům a tak dále, protože si uvědomili, že ty peníze se často k těm lidem nemusí nutně dostávat. Takže mají určité obavy, říkají, nechceme financovat něco, co by prostě E, potom e, bylo v rukou donbaských, takzvaných donbaských orgánů. Takže my chápeme jejich problém, snahu vytvořit určitý alternativní mechanismus, kdy vlastně tam peníze nejdou rukama těch de facto e, orgánů. Ale prostě toto není úplně jednoduché. Vy nemůžete tak snadno proniknout do té, boj, za tu bojovou linii s penězi, s velkým množstvím prostředků. To není dobré. Je tady otázka zaplacení starobních důchodů těch, těm osobám, které by nemuseli tím pádem e, se stěhovat jinem. E, v té druhé dohodě z Minsku, která byla nedávno podepsána, je celý odstavec o plném obnově sociálních e, transferů. A pak je tady odstavec, který je zvláštním způsobem formulován. Bezpečný přístup eh, k, eh, eh, k humanitární pomoci nepotřebnějším na základě mezinárodního mechanismu. Tomu tak úplně nerozumím. Nevím přesně, co si představit pod něčím, co takto jednoduše je nazváno mezinárodním mechanismem. A vůbec nevím, jak se toto do sexu dostalo, patrně někdy na poslední úplnou chvíli. E, teď se to hodně v Rusku využívá této myšlenky a hovoří se o potřebě vytvořit mezinárodní mechanismus. Musíme být opatrní v tomto směru, tady číhá celá řada lék ček a my nechceme, aby se z humanitární pomoci dělal určitý nástroj eh, zvláštního ražení. Děkuji. Okay, well, thank you very much to both of you for... Děkuji vám oběma za to, že jste mezi nás přišli a eh, informovali nás o tom, co je nové. A my tady víme, že eh, tam přímo na místě je situace velmi obtížná a my eh, si musíme uvědomit, eh, respektive promyslet trošku, jak koordinovat pomoc eh, v rámci Evropské unie, protože my bychom vlastně potřebovali mít koordina, řádnou koordinaci, už když nějaká krize vypukne. Takže eh, já bych tedy poděkovala našim hostům za informace. Eh, další část zasedání může začít teprve v 17 hodin, eh, protože to je právě ta hodina, kdy paní generální, tedy paní výkonná ředitelka komisařka, tedy komisář pro humanitární pomoc se k nám eh, přidá a spolu s ní to bude také eh, komisař eh, Stylianidis pro humanitární pomoc. Takže prosím, abyste byli zpátky v 17 hodin a jinak také bylo by dobré, kdyby se tato informace dostala ostatním. Yeah, we're gonna. Okay, colleagues, we're going to resume. Kolegové, budeme pokračovat v zasedání. S potěšením vám dnes představuji paní Etherin Cousin, Eh, která je výkonnou ředitelkou Světového potravinného programu a přes noc, travoval, eh, přes noc eh, cestovala z New Yorku tak, aby se k nám dostala včas. Takže myslím, že to bude velmi zajímavá debata a samozřejmě je s námi také komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Kristos Stylianidis. Vy, kteří znáte tento výbor, víte, že paní Kazen není mezi námi poprvé, protože Světový potravinový program je eh, naším strategickým partnerem v boji proti hladu a podvýživě. Především vám děkujeme za tuto spolupráci a my zde ve Výboru pro rozvoj jsme mimořádně potěšení, eh, že eh, jste tady s námi No a po 18. 30, 18. hodině 30. Eh, minutě eh, tak se určitě rádi zúčastníme eh, zahájení výstavy a my jsme, možná tady to vypadá jako malý výbor, ale mnoho dalších kolegů se také zajímá o tuto problematiku. Samozřejmě máme tady nyní eh, strašný je velký počet krizí, Afrika, Irák, a dnes jsme se třeba bavili také o Ukrajině. Eh, pan eh, komisař Stylianidis O něm víme, že eh, vlastně od eh, začátku svého úřadu si neodpočinul, eh, řešil krizi v Gaze, v Sahelu, v Mali, tam jsou velmi náročné podmínky. Evropský parlament v nedávných rezolucích vyzval národní společnosti, aby vystupňovali svou pomoc eh, například v Syrii a v Iráku. Eh, také jsme přijali rezoluci o Ukrajině, také o podvýživě dětí, eh, kde jsme vyzývali Evropskou unii, aby zintenzivnila své úsilí a samozřejmě také, aby naše komise na tom pracuje. Čili to je věc, jedna z věcí, kde jsme velmi aktivní. V eh, příštím roce budeme mít světový summit o humanitární pomoci v Istanbulu. Eh, samozřejmě jsme si vědomi eh, finančních omezení, abychom tady měli dostatek peněz na humanitární pomoc, k tomu přistupují potíže koordinačního charakteru, čili té práce je opravdu hodně, co ještě zbývá udělat. A proto já jsem velice ráda, že ta naše dnešní diskuse se uskutečňuje a také chci říci, že v září budeme mít eh, summit o udržitelných eh, cílech. Součástí z toho budou také eh, cíle boje proti hladu. Parlament již hlasoval a podpořil svým hlasováním cíl nulové tolerance vůči hladu v cílech milenia ano, skutečně eh, je skandální, že lidé nemají co do úst a to dokonce i v oblastech, kde nejsou žádné války, čili alespoň v těchto pokojných oblastech je třeba problém hladu vyřešit. Já nyní tedy bez dalšího eh, okamžitě předám zprávu paní Kazán. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaře, dámy a pánové. Je mě potěšením a ctí, že si můžeme eh, vyměnit názory o eh, rozvoji spolu s panem komisařem Stylianidem. Eh, a já vám děkuji za tuto možnost podruhé vystoupit před vaším výborem. Já samozřejmě bych ráda vyslovila uznání pro vaší práci, která je samozřejmě velice důležitá. Otázka Eh, výživy musí být eh, jedna z nejdůležitějších otázek jak v Evropě, tak globálně. Eh, my prostě musíme se postavit výzvám nedostatečného zabezpečení přísunu potravin. A zde v Evropském parlamentu víme, že toto je věc, kterou je třeba řešit všude ve světě. Vaše debaty a rozhodování eh, vedly ke vzniku politické a veřejné vůle eh, v tom smyslu, že chceme pomáhat těm, kteří živí rodiny a chceme jim pomoci tak, aby eh, byli schopni se vymanit z hladu. To znamená ten svět bez hladu, který je udržitelný, o to nám jde. Od roku 2013, kdy jsem byla v tomto výboru, mm, ve světě se teď narostly různé nepokoje a chaos. Ačkoliv počet lidí, kteří trpí hladem, se snížil na nějakých 800 milionů lidí, eh, tak eh, nyní jsme v situaci, kdy krizí je tolik, že e, nároky na humanitární pomoc rostou. Máme skutečně e, více uprchlíků dnes než v rámci druhé světové války. A to znamená, že potřebujeme více humanitární pomoci, e, včetně více pomoci potravinové. Navíc, co se týče obětí těchto krizí, Eh, tak ty jsou daleko více závislé, závislé na eh, potravinové pomoci. Eh, uvědomujeme si, že v mnohých, na mnohých místech je tedy jídla málo a je k, ním, k němu omezený přístup. Ono se to týká hejme zejména lidí nějakým způsobem postižených a nemocných, kteří prostě se nemohou dostat k jídlu, eh, k potravinám, čili my potřebujeme eh, jim nějakým způsobem tento přístup eh, zprostřekovat, například pomocí nějakých stravenek, voucherů, poukázek a někdy za pomocí logistických opatření. Třeba v některých oblastech se potraviny dodávají letecky a tedy je třeba, abychom toto podporovali. My a spolu s, tedy s našimi partnery se snažíme hlavně rozpoznat to, co je tam třeba. Tedy ne to, co máme, abychom nabízeli, ale abychom hledali, co skutečně je potřebné. současné krize nás tedy eh, posouvají na jakousi novou, novou a dříve nevýdanou úroveň. Ehm, máme zde nouzové situace úrovně třetí, eh, dále zde máme velmi eh, vážné otázky, tedy na úrovně, úrovni dvě, to je Eh, Kongo, Nigérie, tam to jsou závažné krize, zatím je tedy hodnotíme jako úroveň dvě, ale eh, ty krize spíše narůstají. A všechny tyto krize nám ukazují, eh, že je třeba, abychom reagovali na tyto krize intenzivněji a lépe než dříve a aby se na tom partnersky podílela celé mezinárodní společenství mezinárodní společenství národní. Čili my v současné době eh, poskytujeme potravinou pomoc eh, zhruba 80 milionům lidí v 79 zemích. Eh, přičemž nejdůležitější je, abychom se dostali k těm nejpostiženějším, abychom řešili ty nejaktivnější tu eh, nejakutnější potřeby, ale zároveň, abychom eh, vytvářeli jakousi trvalou situaci, například zásobování škol, eh, boj proti podvýživě a tak dále. My samozřejmě nejsme sami, kdo se tímto zabývá. Máme za partnery místní společnosti, eh, vlády a samozřejmě také Evropskou unii. V posledních deseti letech eh, evropská společenství eh, podporují, podporují lidi v tísni a podpořil je částkou 2,3 miliard euro. Nejvíce to bylo v roce 2012 300 milionů. My spolupracujeme tak, aby ta práce, ta pomoc byla efektivní, tak abychom z každého dolaru, který se investuje, dostali maximum. S tím, že tedy spolu spolupracujeme, snažíme se vynutit si a potom chránit humanitární přístup. To je třeba velice Eh, aktuální nyní na Ukrajině, nebo čelíme obrovským problémům, když se snažíme eh, dostat k lidem v Sýrii. Eh, tady je problém s ISIS, zejména tedy v oblastech, která drží ISIS pod svojí kontrolou. Čili my opravdu potřebujeme partnery a tak abychom eh, byli schopni pomáhat těm, kteří skutečně tu potřebu mají. A samozřejmě my se snažíme dosáhnout eh, nezbytné eh, reformy humanitární práce. Proč? Protože tato práce není jakási lineární. Ten tam je hodně aktérů, hodně potřeb lidí a lidi, kterým sloužíme, si zaslouží, abychom to dělali co nejlepším způsobem. Je třeba, aby ti lidé dostávali eh, skutečně integrovanou pomoc. Mm, my eh, za eh, VFP, Evropský parlament a Evropský lid skutečně potřebuje naše trvalé, trvalé angažma a myslím, že od vás eh, toto angažma opravdu dostáváme. Eh, vážení poslanci, pane komisaři, chtěla bych eh, ještě se zmínit o aktualitách k některým krysím. Pokud se týče toho, na čem pracujeme, tak právě vypuknutí eboli nám dokládá, eh, jak široký, hluboký a urgentní je eh, ten problém a eh, to měly upovídat naše inovace. My chceme dosáhnout toho, aby se tato epidemie dále nešířila a to znamená, že potřebujeme mít koordinované postupy ve městech, ve vesnicích, od vlád, nevládních organizací a včetně tedy zahrnutí soukromého sektoru. Dokud tedy nedosáhneme cíle eh, nulového počtu nově nakažených, eh, tak nemůžeme vyhrát. Čili toto je kritérium našeho úspěchu. Dnes eh, VFP poskytuje potravinou pomoc více než třem milionům lidí, eh, včetně lidem, kteří, lidí, kteří jsou v nemocnicích, kteří přežili katastrofy, eh, sirotkům, izolovaným eh, komunitám, tam, kde se šíří nemoci. My využíváme Eh, letecké dopravy, logistické podpory, telekomunikací IT a různých technických služeb. Poskytujeme logistickou podporu, včetně tedy skladišť, řízení dodavatelských řetězců, eh, objednávky, dodávky, eh, třeba i sanitek, tak jak to potřebují příslušné služby. Také nouzové telekomunikační systémy, eh, případně eh, počítačové techniky. Čili eh, ono poskytovat potraviny, to je skutečně složitý úkol. A logistika a řízení dodavatelských řetězců k tomu patří. A teď poprvé využíváme ty služby, které jsme vyvinuli a postupně eh, jsme je v rámci VFP vyvinuli a teď poprvé je tedy využíváme skutečně v poli, eh, na místě, v potravinové pomoci. No a eh, snažíme se to dělat tak, abychom byli co nejefektivnější a abychom podporovali potřeby Světové zdravotnické organizace. Čili my Eh, není skutečně těch našich eh, zkušeností a nazbíraného know-how můžeme využívat právě této oblasti, jak tomu dříve nebylo. A toto je dobrá lekce, protože my de facto budujeme určitou architekturu, která zajistí to, že do budoucna budeme mít eh, výbornou spolupráci mezi VHO a mezi námi vlastně od samotného počátku. Nebudeme muset znovu eh, co si budovat, pač ten, ten systém už budeme mít. Eh, to všem vyžaduje, abychom se angažovali dlouhodobě. To potřebujeme v Liberii, v Syrii, Leoně a, a my eh, tedy pracujeme mezi VAO a eh, mezi VEPF, tedy Světový potravinový program. Eh, pracujeme také na tom, aby se využívalo to, co na místě je, to znamená plodiny, které se, které se zde Eh, přímo na místě eh, pěstují a de facto, když někomu poskytujeme poukázky na jídlo, tak jde de facto na to, aby je mohl uplatnit na místním trhu, čímž podporujeme místní eh, komunity, místní ekonomiku. Čili to jsou to správné řešení ve správný čas. A to de facto umožňuje to, aby takoví ti drobní farmáři mohli pokračovat, případně vrátit se ke své práci. V současné době klesá počet eh, nebo rychlost šíření eboli a my budeme nadále pokračovat, aby to, mm, tomu tak bylo i do budoucna. A samozřejmě potřebujeme udržet také pozornost světa. Eh, mimo jiné eh, to bude také mezinárodní eh, konference o eboli. A my se potřebujeme tedy dostat na hlavní stránky novin vždycky, protože jinak oslabíme a to nebude dobré. Pokud se týče Jižního Sudánu, my se snažíme překonat obrovské překážky a dostat potraviny Eh, k zhruba ke třem milionům a dvěma stům tisícům obyvatel. Silnice jsou mizerné, čili eh, my používáme mm, také eh, leteckého, letecké dopravy. Měli jsme tady případ, kdy bulharské letadlo bylo donuceno přistát, tedy nouzově a Teď jde o to, abychom eh, vysvobodili eh, piloty eh, tohoto letadla. My zde vnímáme rostoucí počet ozbrojenců a je čím dál obtížnější vyjednat si přístup právě do, tomu, do té konfliktní oblasti džonglehy. Eh, Unity a eh, Horní Ponily. My eh, zhruba předpokládáme, že se nám podaří zhruba 100 tisíc tun potravin dostat, to na, dostat je na místo povrchovou dopravou, poněvadž ta je daleko levnější než letecká. Máme zde další výzvy, Eh, mm, a to je výživa eh, malých dětí. Spolu s UNICEFem se nám podařilo v loňském roce eh, dodat potraviny 400 tisícům dětí. Sýrie situace je velmi roztříštěná a nepřehledná a samozřejmě výživa tomu odpovídá. My se snažíme kombinovat různé konvoje, na který se podělí více agentur, eh, také eh, nouzové eh, letecké mosty, přeshraniční dodávky a snažíme se dosahovat zhruba kolem 3,5 milionu lidí měsíčně, což ovšem nestačí. Chceme zajistit také interním uprchlíkům tedy to, aby eh, se k ním dostaly také potraviny. V současné době eh, sledujeme jednání ohledně Alepa, možnosti utichnutí zbraní, což znamená, že by bylo možné, že ve východním Alepu se nám po mnoha měsících podaří poměrně rychle dostat do mm, těchto oblastí. O to se budeme snažit i dále. No a pak zde máme v regionu ještě Libanon, Jordánsko, Irák a Turecko, kde je mnoho syrských uprchlíků a kteří čelí mnohým rizikům. V loňském roce díky vaší rychlé reakci se nám podařilo minimalizovat dopad na omezené zdroje pro tyto eh, uprchlíky. Eh, díky tedy eh, současnému, současné úrovni eh, financování bohužel čelíme čelíme redukcím pomoci, teď jsme zhruba na 70% té hodnoty poukázek, které bychom jinak byli schopni vydávat, což je rizikové. Bezpečnostní situace v Jordánsku a Libanonu na, vede k tomu, že eh, nemůžeme poskytovat dostatek pomoci a eh, samozřejmě je to starost také pro místní vlády. Nicméně musíme a budeme nadále eh, fungovat a budeme se snažit fungovat efektivnější, efektivněji. Eh, my tady máme spolupráci s UNICEFem, UNHCR a my, eh, my budeme tady mít společnou kartu, eh, tak abychom opět tady ušetřili prostředky. Dále Jemen. Eh, o Jemenu je třeba eh, hovořit a velice důležité. Eh, zde se situace mění velice rychle a my se snažíme dosáhnout zhruba pěti milionů lidí v Jemenu. Je nám jasné, že pokud ten přístup, jeho rozsah se tedy zlepší, Eh, pak tedy eh, bude potřeba potravin narůstat exponenciálně. My zde momentálně máme zhruba 10 milionů lidí, vlastně více než 10 milionů lidí, kteří nemají jisté zásobování potravinami. Eh, k některým se nám podaří dostávat, u některých je to nepravidelné a právě ty počty a ta nejistota eh, narůstá. Je to podobně jako na Ukrajině. Eh, ty, eh, ty, ta, ta situace se mění v jmenu stejně rychle jako na Ukrajině a spíše to tedy sklouzává ke krizi. A co se týče Ukrajiny, tam dochází tedy ke velkým pohybům obyvatelstva a je zde narušená tržní situace. Momentálně se humanitární situace týká zhruba 900 tisíc lidí a my se snažíme eh, nyní vystupňovat své úsilí a staráme se, soustředíme se hlavně na 190 tisíc lidí, kteří jsou bezdomova a eh, de facto jsou v pasti poblíž frontové linie. Těm eh, snad budeme schopni dávat dodávat eh, eh, poukázky, které jim umožní na trhu nakupovat potraviny. Eh, to jsou prostě operace, jenom takový stručný přehled toho, co se nám daří překonávat a řešit s vaší pomocí. Navzdory tomuto úsilí existuje pořád ještě řada míst, kde ta pomoc Eh, chybí. Nejde jenom o ty krize, o kterých se hodně mluví, ale spíše o oblastech, kde je prostě chronická chudoba, neexistují trhy, neexistují eh, výživné potraviny a tak dále. My se snažíme pracovat v tom smyslu, abychom pomohli eh, vládám, komunikám vytvářet trvalá řešení. Ehm, mnohé z obcí, z komunit, které se dostanou do takové situace, eh, tak tam eh, většinou je ve hře politika nebo také klimatické podmínky a tam skutečně ten světový potravinový program eh, sehrává významnou roli. Důležité ovšem je, jak už jsem řekla, aby ta humanitární a potravinová pomoc byla co nejefektivnější. Kromě toho se snažíme eh, působit tak, abychom docílili těch potřebných změn. Toto je vlastně ten klíč, eh, který odlišuje potravinovou pomoc od potravinové asistence, jak tomu říkáme. Musíme dělat samozřejmě eh, více a chceme pracovat tak, abychom byli schopni řešit naléhavé aktuální programy. Eh, k tomu je třeba eh, nových instrumentů, eh, a sice elektronické karty, elektronické vouchery. To pomůže více. A také chceme budovat platformy, které nám umožní účinněji a efektivněji eh, tyto systémy implementovat. Třeba v Gaze loni v létě se nám eh, podařilo eh, během krize strojnásobit pomoc právě díky těmto nových, novým platformám. A je to proto, že jsme investovali do elektronické platformy, která umožnila rychlé rozšíření operací. A navíc jsme tuto platformu otevřeli také jiným organizacím, které eh, pomocí této platformy eh, poskytovali prostředky lidem, eh, kteří za ně nakupovali vodu, hygienické potřeby a dokonce to pomáhalo i školám. My samozřejmě musíme pokračovat dále těchto nezbytných humanitárních akcích eh, musíme nadále pracovat také k tomu cílu, kterým je žádný hlad. Eh, my zde máme eh, cíl na rok 2030, kdy chceme, aby tedy žádné dítě nemuselo žebrat o pití či jídlo, aby Eh, drobní farmáři se byli schopni uživit a aby se neplitvalo potravinami. Není to, eh, není to jenom sen. Navzdory krizím a negativním dopadům klimatických změn skutečně můžeme eliminovat hlad ve světě. Jsou důkazy eh, na to, že pokud řešíme potřebu dodávek potravin spolu tedy s místní zprávou, s místní vládou je to většinou úspěšné. A mohla bych vám tady eh, uvést mnoho, mnoho příkladů, ale eh, nechci mluvit příliš, eh, příliš dlouze. Hm. Takže tak, aby se eliminace hladu stala opravdu pravděpodobným cílem, to samozřejmě vyžaduje mnoho let práce také čistou vodu a hygienické podmínky, poněvadž bez toho to nejde, čili je třeba, aby místní vlády také eh, vytvářely eh, to, co je k tomu potřebné. Rok 2015 nejenom, že je tedy Evropským rokem rozvoje, ale eh, také se nám na úrovni OSN podařilo dosáhnout shody na udržitelných rozvojových cílech. A o co jde, jde o to, aby potraviny byly dostupné každému, kdekoliv na světě a v každém okamžiku. Budeme-li nadále podporovat investice do aktivit, které eh, dosáhnou těch cílů, eh, tak eh, ten rok 2015 se skutečně může stát přelomovým rokem. A navíc tedy dnešní eh, letošní rok, to je vlastně 20 let od pekinské konference. A to znamená, že eh, jde o to, aby ženy nejenom pokryly své potřeby, ale také, aby využili eh, všech, veškerého potenciálu, kterého mají ve společnosti. VPF eh, se rozhodlo, že bude aspoň 20 eh, potravin nakupovat od místních drobných farmářů. Eh, dámy a pánové, pane komisaři, to pokud budete vy spolupracovat, tak to je samozřejmě zásadní pro dosažení našich cílů. Vaše podpora nám zajistí to, aby Světový potravinový program byl schopen reagovat na potřeby lidí a dát jim obživu. Eh, úspěch už je na dohled. A pokud budeme spolupracovat, eh, tak eh, ta historická příležitost se skutečně naplní. Ano, máme zde překážky na cestě k eliminaci hladu, ale musíme je překonat. Je to úkol naší generace, několik generací příštích. A jestliže mohu něco říct na závěr, eh, připomněla bych to, co řekl Nelson Mandela. A sice, že eh, věci se vždycky zdají nemožné, než se je podaří naplnit. Eh, eliminovat hlad, to se může zdát jako nemožnost, ale ono to možné bude a je to možné pokud zde bude vůle, pokud instituce, jako je ta naše, bude schopna generovat ty nezbytné lidské a finanční investice. Ať už se to týká potřeb akutních eh, nebo chronických a jejich řešení musí být trvalá. My skutečně můžeme změnit životy lidí, jim sloužíme. Můžeme eliminovat hlad ještě za této generace. Děkuji vám. Well, thank you very much. Děkuji vám. Vy jste hovořila o tématu, které je depresivní, zároveň je to věc eh, mimořádně eh, důležitá a je velice dobře, když, eh, na, když máme v čele Světového potravinového, člověka, potravinového programu člověka vašeho mm, ražení. Musíme si připustit, že v 21. století stále řešíme problém hladu a já jsem vás žádala, abyste začlenila do svého vystoupení i některé pozitivní prvky a je dobře, že jste byla schopna formulovat eh, některé ty překážky, s nimi se potýkáte vlastně velice pozitivním eh, způsobem a to mě potěšilo. Nyní, pane komisaři Stelianidisi, vy ve své funkci čtyři měsíce, nastoupil jste mimořádně obtížné době, slyšeli jsme o všech těch problémech, s nimi se potýkáte. Teď nás zajímá váš názor na práci v klíčové eh, oblasti rozvojové pomoci, jakým způsobem by Evropská unie mohla eh, přispět k zásadní změně v letošním roce v New Yorku a navrátit rozvojovou pomoc a potravinovou pomoc mezi celosvětové priority. Prosím, máte slovo. Děkuji, Lindo. Pane výkon, paní výkonná ředitelko, vážení kolegové, vážení poslanci, já bych chtěl nejprve Lindě poděkovat za to, že mě pozvala na vaše dnešní zasedání a že mám možnost se s vámi pohovořit. Já jsem velice rád, že dnešní diskuzi je přítomna také Eserin Kazen, výkonná ředitelka Světového potravinového programu. Myslím, že není potřeba nějak připomínat, že Světový potravinový program VFP je jedním z našich klíčových partnerů v naší snaze pomoci potřebným. Chtěl bych Eserin pogratulovat k tomu, že dokázala sestavit tým eh, mimořádně schopných lidí, kteří pracují přímo v terénu, odvádějí vynikající práci, pomáhají milionům lidí v nesmírně obtížných a nebezpečných oblastech světa. Jsou to lidé, kteří někdy položí své vlastní životy ostatních. Velice oceňujeme jejich práci, vážíme si jich, tleskáme jim a musíme udělat eh, vše, co je v našich silách pro to, abychom zajistili jejich bezpečnost. Chtěl bych poděkovat také vám, poslancům Evropskému parlam- Evropského parlamentu a především vašemu výboru za podporu při hledání řešení pro eh, nedostatečné prostředky na platby v roce 2014. Ještě jednou vám tedy za vaši podporu děkuji. Díky vaší podpoře jsme začali letošní rok s vyváženými závazky a platbami. A to je obrovský pokrok. A zároveň to také vytváří velice pevný základ pro rozpočet pro humanitární pomoc. Jak víte, tak jsem se právě vrátil ze Sahelu. Viděl jsem tam na vlastní oči, co to je podvýživa. Byl jsem svědkem toho, co to znamená mít hlad. Viděl jsem podvyživené děti, viděl jsem je v nemocnici, jak bojují o život a viděl jsem agony v očích jejich matek. Tato situace je neudržitelná. Není možné, aby pokračovala. Je povinností nás všech s hladem skoncovat. Musíme hlad, hladomor úplně vymítit. Humanitární krize v tomto regionu je o to obtížnější, že je důsledkem nedostatečné bezpečnosti a také politické nestability. Přetrvávající konflikty na celé řadě míst tohoto regionu značně podkopávají veškerou snahu dospět k větší odolnosti, dosáhnout rozvoje. Boko Haram a jiné extremistické skupiny jsou zcela zjevným a hmatatelným nebezpečím. Jejich krvavá kampaň teroru je skutečnou hrozbou pro celý tento region. Je to také hrozba kterou nesmí mezinárodní společenství podceňovat nebo ignorovat. Vy jste zde vedli diskuze také s mým kolegou Žánem Louis de Bruverem. Hovořili jste o humanitární situaci na Ukrajině. Jak víte, tak eh, jsem před několika týdny Ukrajinu navštívil a viděl jsem, co je potřeba v zemi zajistit. Předtím jsem navštívil uprchlický tábor v Turecku, v Jordánsku a Libanonu. A mohu vám upřímně říci, že stojíme skutečně před bezprecedentními krizemi, humanitárními krizemi. Zoufalství, agonie, bolest, to jsou slova, která nejlépe vystihují humanitární situaci v těchto místech. Nesmíme ovšem ztrácet naději. Tato tvrdá realita nás nesmí zastavit. Chci vás ujistit, že Evropská komise se zasadí o to, aby finanční prostředky evropských daňových poplatníků byly vynaloženy co nejefektivněji, aby se nám podařilo zachránit co nejvíce lidských životů a abychom minimalizovali bolest zranitelných lidí. Partnerství se Světovým potravinovým programem je pro Evropskou komisi a také pro členské státy nesmírně důležitý. Společně jsme v loňském roce poskytli téměř 1,5 miliardy amerických dolarů na potravinovou pomoc a na podporu výživy. Nicméně toto partnerství není pouze finanční povahy. Je to také partnerství hodnot. Jako partneři si vyměňujeme názory a sdílíme získané znalosti. Ať už jde o nové přístupy ke zvýšení efektivity pomoci, jejího poskytování, nebo ať už jde o nové politické přístupy a strategie. Přešli jsme od potravinové pomoci k potravinové podpoře. Využíváme ukazatele výživové ukazatele to, abychom měřili výstup potravinové pomoci. Přístup v podobě odolnosti je nyní nedílnou součástí naší práce. Snažíme se o propojení mezi humanitární pomocí a rozvojovými programy. Zároveň usilujeme o to, aby naše podpora byla udržitelnější a účinnější. Dovolte, abych uvedl několik příkladů práce, kterou odvádí Evropská unie a Světový potravinový program v některých z nejvíc, nejhorších celosvětových krizí. Evropská unie je přítomna ve všech těchto krizových oblastech. Poskytujeme podporu prostřednictvím VFP a prostřednictvím dalších partnerů, kteří působí v těchto oblastech. Tak například zásadním způsobem jsme reagovali na krizi v Sýrii. Společně s členskými státy Evropské unie jsme mobilizovali více než 3 miliardy eur od počátku této krize. Naše podpora v Sýrii bude pokračovat také v letošním roce, protože není možné, abychom dopustili, aby v Sýrii začala vyrůstat ztracená generace dětí. Daří se nám dosahovat také pokroku v boji s ebolou. Nicméně je třeba si přiznat, že mezinárodní společenství zpočátku tuto hrozbu podcenilo. Od té doby se nám podařilo zlepšit koordinaci našich kroků a v tuto chvíli již vidíme určité náznaky zlepšení. Nicméně je potřeba, abychom se stále měli na pozoru. Musíme zůstat velice bdělí protože se nám nepodařilo ebolu překonat. A jakmile ji překonáme, tak pak bude potřeba pomoci postiženým, pomoci obnovit místní ekonomiky, systémy zdravotnictví. Mezinárodní konference k ebole, která proběhla či proběhne 3. března zde v Bruselu, by měla k tomuto úsilí přispět a tím se Eferin ještě jednou poděkovat za příspěvek VFP v boji s ebolou. Vy jste reagovali velice rychle a vyslali jste koordinátory, kteří se vypořádali s logistickými problémy. To jasně ukázalo nasazení vaší organizace a vašich pracovníků. Vážení kolegové, Já jsem vašemu výboru něco slíbil a jsem připraven tento slib splnit. Humanitární pomoc se musí dostat ke všem, eh, na které se ve světě zapomnělo. Slíbil jsem, že naplním cíl pomoci těm nejzranitelnějším. Musíme nyní zajistit, aby ti, kteří mají zásadní nenaplněné potřeby a o nich se média nezajímají, aby nebyly zapomenuti mm, námi. Jedním takovým příkladem může být eh, Středoafrická republika. Přestože to je krize úrovně 3, tak eh, hrozí, že na tuto krizi se zapomene. Evropa je největším poskytovatelem pomoci v této Africe. Jsme připraveni tuto krizi nadále řešit eh, ve všech eh, dimenzích. Je to naší kolektivní odpovědností, naší společnou povinností. Proto jsme také vytvořili vůbec první svěřenecký fond Evropské unie, do kterého přispívají také další dárci a fond je určen na podporu stabilizace a obnovy. Stojíme dnes před velice obtížnou otázkou a to, jakým způsobem zajistit, aby pomoc byla eh, účinnější a efektivnější. A já se domnívám, že odpověď je trojí. Jednak jde o podporu odolnosti, o podporu výživy a o nové způsoby poskytování pomoci. Nejprve pokud jde o odolnost, eh, zde je třeba myslet na eh, krátkodobý, střednědobý horizont při poskytování nouzové pomoci a je potřeba, aby humanitární pomoc vytvořila základy pro dlouhodobou odolnost. To je totiž eh, jediná cesta, jak se vyhnout v budoucnu tomu, že se krize budou opakovat. Druhá oblast výživa. Podvýživa je stále příčinou 45 úmrtí dětí. Více než 3 miliony dětí umírá na podvýživu každý rok. Je to více než 3 miliony dětí. Podporou výživy zlepšíme pochopitelně také odolnost a přispějeme k dlouhodobější potravinové potravinovému zabezpečení rodin a celých komunit. Já jsem velice rád, že Evropská unie se zavázala, že sníží počet podvyživených dětí o 7 milionů do roku 2025. Třetí oblast, kde musíme reagovat, to jsou způsoby poskytování pomoci. Evropská unie je jedním z těch, kdo nejvíce podporují přechod od tradiční potravinové pomoci k potravinové podpoře. Tento přechod musí eh, zahrnovat také používání hotovosti, hotovostní podpory a kuponů spíše než tu tradiční výhradní materiální potravinovou pomoc. Pokud chceme zlepšit poskytování, efektivitu poskytování pomoci, tak musíme Eh, systematicky spochybňovat eh, zvolený způsob poskytování pomoci. Musíme analyzovat eh, všem v daném kontextu a v mimořádných situacích, za mimořádných okolností samozřejmě zůstává prvořada ta samotná prvotní přímá potravinová pomoc. Ale v některých případech jsou vhodné také potravinové kupony. Nicméně chceme, aby se vždy zvážily všechny tyto možnosti a vzala se v potaz také možnost vyplácení hotovost, manželství a to od samého počátku a ne pouze jako druhé či třetí alternativní řešení. Práce Evropské unie směřuje k vymícení hladu. To je cílem našich rozvojových programů. Podívejte se na naše přední iniciativy, jako je iniciativa Ažír pro Sahel nebo Share pro Africký roh. Podívejme se na naše závazky v oblasti výživy, na přístup založený na odolnosti. Naše reakce na humanitární krize, myslím, ukazují, že Evropská unie usiluje o vymícení hladu. Po dnešní eh, diskuzi bych byl velice rád, kdybychom společně navštívili výstavu fotografií EU a Světového potravinového programu. Tato výstava totiž ukazuje konkrétní příklady toho, jak Evropská unie a Světový potravinový program spolupracují, a to úspěšně. Esrin, děkuji, Lindo, děkuji i vám, děkuji vám všem za pozornost, vážení kolegové. Děkuji vám za vaše odhodlání řešit tento obtížný problém. A teď dáme slovo kolegům a kolegyním. Zatím se přihlásili do rozpravy čtyři, na Bostia a potom Enrique Pereira. Děkuji, paní předsedkyně, a velké díky eh, paní ředitelce a panu komisaři za jejich úvodní slova. Myslím, že to bylo velice důležité. Především to, že zdůrazňují, že ebola ještě zdaleka není zkrocena. A e, já doufám, že bude ještě prostor na další otázky k tomuhle tématu. Chtěl bych se teď ale komisaře zeptat na očekávání co se týče té bruselské konference. Jaká očekávání máte stručně? Co si představujete, že bude vyústěním této konference? Jaké jsou konkrétní představy? A paní Kozinu vy jste velmi dobře vysvětlila spolupráci e, Světového potravinářského programu s dalšími organizacemi a e, to, že svoji infrastrukturu také dáváte Eh, službě eh, pro ostatní. A jak je to se spoluprací s FAO a jak si tuto spolupráci eh, představujete při řešení, při dosažení toho cíle nulový hlad do roku 2030, kdybyste toto mohla trochu, trochu rozvést. A na závěr jste se také zmínila o tom propojení mezi dobrým vládnutím a cílem nulového hladu, zero hunger goal. Podle mého názoru je to eh, ta zásadní eh, linie, to zásadní spojení, ne jedno z mnoha, ale to úplně nejdůležitější. A také bych se chtěla zeptat na nějaké pozitivní příklady, pokud byste oba byli připraveni něco odvést. Děkuji. Další je Enrique Pereiro, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji vám paní eh, Kazin, pane komisaři. Když eh, někdo pracuje skutečným nasazením, s přesvědčením, má jasné cíle a ty cíle jsou tak znešené jako boj s chudobou a hladem, tak eh, já myslím, že se dá překonat i jetlag eh, při mezikontinentálních eh, letech. A já jsem velice rád, že paní Kazin eh, prokázala takové odhodlání, nasazení a že mm, vidí na své cestě pouze drobné překážky, které je potřeba překonat. Nicméně, je tady věc, která mi připadá paradoxní, možná i ostatním a to, že sice snižujeme, alespoň částečně, na světě hlad, nicméně humanitární krize, ty se zvyšují. Dnes tedy v důsledku některých um, úspěchů, pokud jde o rozvojové cíle tisíciletí, jsme například snížili hlad obecně po celém světě, nicméně jsou tady eh, jiné extrémní rizikové krizové situace a jejich počet se navýšil, takže vlastně teď eh, čelíme mnohem většímu počtu humanitárních krizí než eh, kdykoliv předtím. Ale jak řekla paní Kazn a stejně tak i pan Stalianidis, eh, jsou tady regiony jako Jemen, Ukrajina a tak dále, tedy země, které mohou ve velmi krátké době přejít do situace zcela zásadní a akutní humanitární krize. V tomto kontextu tedy musíme reagovat jednak okamžitě, bezprostředně, pak získat pochopitelně eh, hloubkové informace o krizové situaci, o možných partnerech a tak dále. A pak jsou tady také projekty a iniciativy, které je možné realizovat ve střednědobém eh, horizontu a sem spadají i ty iniciativy eh, Zero Hunger, tedy vymícení eh, hladu. Když se tady podíváme teď na ten střednědobý horizont, tak eh, zde je potřeba se soustředit také na podporu malých zemědělců. Je potřeba je podpořit proto, aby vytvořili základ ekonomik, které budou dostatečně odolné, udržitelné a do budoucna budou pod, eh, po, poskytovat eh, dostatek eh, potravin. Potřeba se také vyhnout výkyvům na trhu v souvislosti s klimatickou krizí, v souvislosti s monetární krizí. V roce 2008 jsme prošli potravinovou krizí, což byl následek navýšení cen ropy, což byl také dopad eh, deregulace na řadě trhů, eh, což byl dopad finanční krize a tak dále a tak dále. To znamená, že je tady celá řada různých eh, prvků a aspektů, které ten nejsou přímo z oblasti potravin a přesto mají na tuto oblast zásadní dopad dopad eh, často velice negativní a mohou přispívat eh, k nárůstu hladu. Dále všichni víme, že v řadě oblastí ve světě dochází ke značným investicím, například eh, v oblasti zemědělství, um, chovu hospodářských zvířat a tak dále, ale je potřeba, aby tyto investice byly investice odpovědné a takové investice chceme podporovat. Jsou to takové investice, které budou podporovat i drobné výrobce a které nebudou zneužívat přírodních zdrojů daných regionů a tím pádem budou negativně následně přispívat ke klimatickým změnám a tak podobně. Tím pádem by zase jenom prohlubovaly budoucí potravinové krize. Domnívám se, že všichni asi souhlasíme s tím, že hlad ve světě je věc, kterou je potřeba vymítit, protože člověk má právo na život i právo na, na potraviny ale to úzce souvisí se stabilitou, zajištěním stability a bezpečnosti. A vidíme to ve všech těchto konfliktních oblastech, kde teď eh, je obrovská humanitární krize. Vidí, tam vidíme, že eh, příčinou humanitární krize je ozbrojený konflikt, eh, válka, boj, který pak vede k humanitární krizi, k hladu a k tomuto začarovanému cyklu ze kterého bychom se měli pokusit vymanit. Nyní k mým eh, otázkám. Souhlasím s tím, že bychom se měli pokusit eh, maximálně skoordinovat pomoc, jednak eh, zařadit různé druhy poskytování pomoci, jako je přímá potravinová pomoc, potom ty kupony, hotovost a tak dále. Já se chci zeptat, jaké teď máme zkušenosti s tím, jak zabránit spekulacím a korupci při distribuci potravin a zda tady v této oblasti nám nějak pomůže nebo nepomůže to, že budeme tu pomoc distribuovat v podobě kuponu nebo v podobě hotovosti. Jakým způsobem se vyhnout eh, tímto negativním vedlejším efektům v podobě spekulací a korupci. A druhá věc, to je otázka na pana komisaře. Jakým způsobem eh, chcete přispět eh, k integraci bezpečnosti a potravinové pomoci do našich rozvojových politik. Jak to zaintegrovat? Evropská unie má pouze obecnou eh, politiku. Chcete tyto konkrétní věci, jako je podpora zemědělství a tak dále, začlenit například do naší společné zemědělské politiky? Myslíte, že by bylo možné propojit společnou zemědělskou politiku ku příkladu s rozvojovou politiku Evropské unie. To je ode mě vše. Děkuji. Děkuji. Další kolega. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Kazin a panu komisaři za to, že eh, zahájili tak vhodným způsobem tuto rozpravu a můžeme schrnout eh, ta vaše úvodní slova následujícím způsobem, co se týče důvodů, potíží, se kterými se setkáváme na světové úrovni, jak reagovat na hlad a na hladomor ve světě. No tak nejprve jsou tady přírodní katastrofy, sucha, nemoce, epidemie, které jsou u zdroje problémů někdy dočasných, někdy dlouhodobějších, A pak je tady druhá kategorie e, rebelí e, humanitární krize a lidská hloupost. E, ta nemá hranice, jak bylo často řečeno. Hloupost a absurdita se dostávají do extrému, když dnes se zabýváme odpovědí na problém, E, v oblasti potravinové pomoci Ukrajiny, Ukrajiny, která byla vlastně vždycky obilnicí Evropy, nejúrodnější zemí v Evropě, ve, e, v této části světa a která je teď na kolenou a musí se spolehnout na pomoc zvenčí. Jelikož jsme politickým orgánem, tak je otázkou, jak se postavíme k těmto všem problémům. Eh, Mezinárodní měnový fond má samozřejmě své prostředky, aby mohl financovat určitou formu pomoci, může se nechat eh, zase eh, nějakým způsobem mm, dobrat k vrácení těch prostředků, ale teď jde o hotovost, o likviditu a tu mají poskytnout členské státy. Já jsem se účastnil jednání v Montre před 12 lety o financování pomoci a doufám, že to, co budeme říkat v Addis Abebě, bude trochu konkrétnější a také trochu důvěryhodnější a angažovanější než to, co jsem slyšel tam. Protože tady je asi zapotřebí si uvědomit, že řeči už bylo e, pro sloveno hodně a že bychom měli dlouhý výčet všech služeb, e, všech e, forem pomoci, které zazněly. Já se vás ptám, paní ředitelko, co konkrétně v Addis Abebě navrhnete, aby se překonaly tyto problémy. Většina těchto otázek problematických eh, situací se neustále znovu a znovu opakují, jak eh, u té první skupiny důvodů, tak u druhé. Jsou to prostě strukturální problémy, které jsou součástí systému. Takže odpověď na tento problém musí být odpovědí na, systéma, eh, na systémové chyby. Já o tom hovořím proto, aby to jednání v Addis Abebě se nestalo dalším týdnem krásných projevů a proslovů, ale spíš příležitostí, aby jsme konkrétně k něčemu se dobrali. Takže prosím, abyste nám řekla konkrétně, co, co potřebujete. A co se komisaře týče, tak tady musím říct, že to, co dělá, dělá dobře. A za druhé, eh, ten čas, který budete mít k dispozici, Eh, nepochybně nevyužijete proto, abyste dělal hlouposti a přehmaty, ale dobrou práci. A my to budeme sledovat. A doufám rovněž, že vás mohu, eh, že vás, eh, že se mohu na vás spolehnout v tom smyslu, že podpoříte tu konkrétní ten konkrétní přístup v Addis Abebě, protože ty země jsou opravdu mezi e, dvěma zly. Děkuji, Marie Hojbuk. Eh, Děkuji za velmi zajímavé vstupní přednášky. Debatujeme o problému, který mě provází už dlouho. A to nejen proto, že celý život jsem eh, jako selka produkovala potraviny, ale také se zabývám problematikou hladu, Eh, zabýval jsem se tím eh, v období, kdy jsem pracovala pro nevládní organizace. V roce 2008 eh, byla zpracována zpráva o mezinárodním posouzení znalostí o zemědělství, o vědě a znalostí pro rozvoj. A tato asi stránková stránka se zabývala jednou centrální otázkou, a sice jak řešit hladovou krizi na tomto světě. To byla ta hlavní otázka. Hlad je mnohodimenzionální problém, to všichni víme samozřejmě. A já jsem velmi ráda, že eh, Světový potravinový program začíná tím, co mě nejvíce eh, trápí, eh, to je tou produkcí. Já hm, jsem s velkým uspokojením eh, si dnes vyslechla, že také vy vycházíte právě z tohoto. Ale je to také svět a světový obchod a způsob světového obchodování, Eh, to, jak se to může dařit. Tady jde vlastně o využívání země, o zabírání půdy a tak dále. To samozřejmě eh, sehrává velkou roli, včetně spekulací s potravinami, tam eh, ty sehrávají velmi velký, velmi významnou roli. A to eh, mě právě zaujalo. Vy říkáte, že každý investovaný dolar eh, musí být eh, dobře promyšlený, aby skutečně přinesl výsledky, aby tady tam byl nějaký ten hospodářský pákový efekt. A samozřejmě v otázkou je otázka žen, když se hovoří o boji proti hladu. Eh, měla bych eh, ještě tady eh, jednu otázku přímo na vás, pane komisaři. Jak to všechno sladit, když tedy tady se několikrát řeklo, že musíme podporovat malorolníky, ale my máme v obchodních dohodách jako cíl stanovené liberální trhy, ale my víme, že ty malorolníky, ty místní, musíme chránit. Eh, my teď eh, máme vlastně uvolnění trhu s mlékem a to znamená, že eh, zase bude se o tom více obchodovat s mlékem, no a to by zase mohlo znamenat, že více mléčného prášku se od nás bude dostávat do Afriky a to zase může jít proti té původní myšlence. Čili otázka, eh, ano, my tady co si děláme v Evropě, eh, ale na druhé straně se snažíme eh, podporovat místní farmáře a tady to je možná trošku proti sobě, tak je třeba jednoduše a prostě koordinovat finanční aspekty. Čili tady opravdu eh, myslím, že tady se nemůžeme, nemůžeme směřovat na globální expanzi eh, v zemědělství a na druhé straně eh, tam mm, likvidovat místní farmáře dováženým zbožím. Čili jak to všechno uvést do souladu. Um, thanks. Děkuji. Tak eh, já si dovolím také ještě připojit pár dotazů. Eh, chtěla eh, bych se vás zeptat, paní řítelko, na to, co jsem už zmínila z kraje, nějaké ty pozitivní příklady, abychom o nich věděli, to by mohlo být užitečné. A pak ještě něco, vy jste oba vlastně hovořili o určitých poukázkách, o voucherech, že by mohly pomoci. E, také nějaké příklady. Já jsem viděla e, třeba na BBC takovou zprávu o Libanonu v tom smyslu, že syrští e, uprchlíci tam dostávají potravinové poukázky a ti místní si stěžují, protože říkají, že to jídlo zaplatilo OSN a že vlastně se Libanoncům snižují mzdy e, v důsledku velké přítomnosti obrovského množství Syřanů a e, jsou tam prostě takové různé dopady, dopady e, těch obrovských skupin uprchlíků, kteří ovlivňují životy, životy místních, kteří pak musí přijímat práci za menší Eh, mzdy. Jak tyto věci řešíte? A pane komisaři, na vás mám také otázku. Vy jste se zmínil, že když poskytujeme krátkodobou humanitární pomoc, tak bychom měli eh, na paměti mít i dlouhodobou perspektivu. Eh, předtím, než jsme hovořili o Ukrajině, tak jsme hovořili o tom, že některé členské státy státy vlastně nekoordinují svoji pomoc s dalšími, že e, posílají kontejnery, což e, OSN se domnívá, že není úplně ten nejlepší nápad, že to nevede k dobrým e, taksi důsledkům. Myslíte si, že je, lepší, že je možné zajistit lepší koordinaci ještě předtím, než v Unii začneme poskytovat tu pomoc? Můžeme na něco takového se spolehnout, že se e, podaří dosáhnout a pak ještě ten rozpočet. Já jsem ráda, že ten problém s rozpočtem se zdá se vyřešil a všichni ve výboru chceme s vámi pracovat e, od příštího roku, abychom vlastně zase nebojovali stejnou bitvu e, v příštím roce Možná, že bychom to měli dát ministrům eh, na pořad jednání trochu dřív než v loňském roce, kdy se to vlastně řešilo až v závěru. Takže prosím, paní eh, ředitelko, jako první. Begin with the, um, questions from... Takže nejprve eh, několik otázek vlastně ze strany pana komisaře. My samozřejmě spolupracujeme e, s FAO. E, FAO je v tomto směru organizací, která, e, s kterou se spolupracuje dobře, která nám pomáhá řešit otázky kolem zemědělců produktivity, tady jde o to podporovat to správné osivo, správné nástroje a tak dále. To, to se řeší. Takže my jsme partnery s FAO, abychom zajistili, že jsou využívány správné nástroje, správná sedba, správné osivo a že jsou tedy ty investice do té produktivity efektivní. A pak eh, VFP může zase poskytovat ten přístup na trhy, funguje jako takový katalyzátor, eh, aby se to ty potraviny dostaly tam, kde jich je eh, nejvíce zapotřebí a kde se dají také E, prodávat za slušné ceny. Pak e, také vytváříme vlastně předpoklady pro to, aby se v nových komunitách používali, e, teda v komunitách používali nové nástroje. Spolupracujeme s nevládními organizacemi, FAO identifikuje ty potřeby, jedná se o pomoc buď ve formě potravin či finančních prostředků, rozvíjí, jsou tam programy jako Food for Work a tak dále, které jdou cestou zvyšování produktivity. Takže my se pro, s nimi eh, snažíme spolupracovat nejenom v terénu, ale také na tvorbě určitých koncepcí. Například jsme spolupracovali při prosazování těch udržitelných cílů. Eh, tam jsme ještě spolupracovali kromě s FAO také s IFETem. A členské státy si prostě eh, musí uvědomit, že bezpeční potravin se musí udržet v těch udržitelných cílech. V tomto směru budeme pokračovat dobré vládnutí, dobrá zpráva věcí, to je klíčové, to s vámi souhlasím. Když ovšem diskutujeme o těch eh, naléhavých potřebách, no tak právě se s nimi musíme zabývat, protože tam je nedostatek eh, toho dobrého vládnutí. Ale nám jde o to vytvářet udržitelná řešení, aby prostě se eh, to obyvatelstvo posunulo. To je práce EFP, UNDP a dalších eh, eh, organizací, které musí spolupracovat s vládami, aby byly vytvořeny takové rámce, takové platformy, které by to dobré vládnutí podporovalo, podporovali. A my eh, tímto směrem také pracujeme. Jak vy, tak paní předsedkyně chce nějaké dobré zprávy. No, my často nemyslíme na e, Korejskou republiku jako zemi, e, kterou by, která by potřebovala pomoc potravinovou, ale e, oni prostě byli svým způsobem zemí, která potřebovala a dostávala pomoc. A právě teď Eh, je to země, eh, která se stala dárcem. Další země, na kterou eh, teď moc nemyslíme, je Čína. Čína vlastně před 50 lety byla jeden z hlavních příjemců pomoci a tehdy se Čína nedokázala sama nakrmit a když se podíváte na ty investice, ke kterým došlo, tak Čína se strašně posunula. Další, novější příklad je Guatemala. Já jsem navštívila Guatemalu a byla jsem tam v jedné komunitě, hovořila jsem s farmářkami a jedna z těch žen mi odpověděla, když jsem se jí zeptala, jak to, že máte dnes tu možnost nejenom zajistit své děti potravinami, ale ještě prodávat eh, vlastně eh, potraviny na trhu. A ona mi na to řekla, to znamená, že můj muž nemusí odcestovat do Spojených států, aby rodinu zajistil, ale může zůstat tady. Takže tady se prostě eh, daří investovat tak, že se uh, už dá vnímat podstatný rozdíl. A uh, dále my uh, někde podporujeme nejenom uh, Eh, takovou tu základní eh, pomoc, ale třeba v subsaharské eh, Africe víme, že 50% úrody je prostě ztraceno v důsledku různých přírodních negativních podmínek a my jsme toto 50% ztrátu výrazně snížili, o 80% jsme ji snížili a v tomto směru se věci výrazně posunuly. Takže existují programy, které znamenají při své realizaci velký rozdíl, velké plus. A pak tady byla další otázka, kterou eh, eh, položil pan Garenc ohledně spekulací a korupce a dopadu spekulací a korupce na oblast potravy. Zdali by nebylo lepší postupovat s eh, poukázkami. My to e, děláme, ale skutečnost je taková, ještě musím říct. E, nechci se pouštět do nějakých e, dalších otázek spojených se spekulací a korupcí, ale řeknu jednoduše asi to V roce 2008 jsme viděli věci, které prostě vyústily nejenom v stávající spekulaci, ale ve vyšší ceny Eh, energií, ale také vyústily v určité reakce zemí, eh, co se týče zákazu vývozu. A země, které jsou čistými dovozci, to znamená země, které nemají přístup k potravinám, pak poznali vlastně ty velké nepokoje eh, způsobené nedostatkem potravin a e, to je zase další věc, kterou musíme, musíme řešit vhodným způsobem. A co chceme navrhnout v Addis Ababě? Takže víceleté flexibilní financování, které by nám umožňovalo investovat do takových programů, které by zajišťovaly e, příjmy a nejenom výstupy. A my e, v důsledku toho doufáme, že od dárců dostaneme tu flexibilitu, kterou e, podle nás potřebujeme, abychom mohli dosáhnout cílů, které jsme si stanovali. Dále inovativní financování. Například máme jeden nástroj, který se jmenuje Food Secure, což je inovativní finanční nástroj, který umožní investování ze strany dárců a umožní e, VFP udržet e, naši podporu obyvatelstvu mezi krizemi. K čemu totiž dochází? Když dojde k nějaké krizi, v rámci které investujete do takzvaného resilience building, a pak najednou to financování skončí, Eh, tak vlastně do té příští krize, kdy zase přijde nějaká pomoc, je eh, výsledek toho prvního eh, programu nulový. A tady je zapotřebí dosáhnout toho, aby se ty iniciativy nepřerušovali, aby tady ty inovativní projekty, které umožňují e, třeba malým skupinám žen vytvářet si tu e, soběstačnost e, prostřednictvím pěstování Eh, určitých druhů eh, třeba zeleniny, zajišťováním zdrojů vody a tak dále. A poté, když dejme tomu dojde k další krizi, tak ta krize zasáhne v důsledku těch eh, mezikrizových opatření nižší procento lidí než ta předchozí. Musíme prostě být inovativnější. To je jeden ze způsobů, to je zase další nástroj. A ještě jiný musíme země požádat, aby investovali do své vlastní, eh, eh, do svého vlastního zajišťování potravin a do nutričních aktivit. Eh, naše vedení VFP nám teď dalo volnou ruku, abychom mohli podporovat i země se středními příjmy, ale jenom tehdy, když za to ty země budou platit. To znamená, to musí být určitý závazek, který vyplyne z Addis Abeby, tak, aby tady bylo prostě více zemí, které budou investovat e, do těch jednotlivých aktivit. A na závěr ještě e, k tomu přístupu k potravin a k, potra, e, k pozemkům a k spekulacím. Tady v této oblasti se právě hodně angažuje FAO a jednotlivými aktivitami e, přispíváme, ale jsou to oni, kdo jsou v tom hlavní. Takže poukázky fungují, ale my musíme také udělat tu správnou práci, abychom prostě eh, zhodnotili, kdy ty poukázky mohou eh, komunity podpořit. Musíme zjistit, jak jsou na tom trhy, zdali jsou dostatečně robustní, abychom třeba neposkytovali eh, finanční prostředky nebo vouchery komunitám, které by v důsledku toho poznali inflaci a když potom ty ceny příliš stoupnou, tak ty lidé už by na to neměli prostředky a musíme také těm hostitelským zemím zajistit, aby netrpěli v důsledku své e, tolerance a otevřenosti vůči e, těm přicházejícím populacím, které tam výrazně změní třeba poměry cen a mest. Takže je třeba vždy v tomto směru nejenom věci realizovat, ale realizovat je čím dál tím lépe. A je třeba, aby, opakuji, poukázky neměly záporný dopad na eh, ty hostitelské komunity musíme zajistit, aby to všechno bylo cílené a aby tato pomoc šla pouze těm, kteří opravdu potřebují. Pokud máte dost zdrojů z práce, pak už nepotřebujete pomoc od mezinárodního společenství, tak pak už byste ty vouchery neměli dostávat. Ale v Jordánsku například, kde poskytujeme potravinovou pomoc, tak tam vlastně ty příjemci nemají eh, právo eh, si najít práci. Ti uprchlíci, ti eh, přišedší nemohou pracovat, takže toto je třeba mít na paměti. Takže tady je třeba opravdu zohlednit i zájmy a možnosti toho, toho společenství hostitelského. Předsedkyně, děkuji. Pan komisař, prosím. Děkuji. Děkuji, já využiju této eh, příležitosti, že zde mám také řeckou kabinu, takže vystoupím řečtině. K tomu, co řekla Esrin na konci měla zcela eh, ve všem pravdu. Je potřeba zvážit tu situaci v terénu v Libanonu, v Jordánsku a Linda tady zmínila ještě jinou eh, věc a v tom měla také pravdu, že velice často způsob, jakým se pomoc poskytuje, vytváří nějaké další problémy, například na pracovním trhu eh, v příslušné zemi. A to je zcela zjevné například v Libanonu. Na pracovním trhu v Libanonu došlo k, jaksi k zásadním eh, změnám. Nicméně a tím vlastně navazuji na to, co řekla Esrin. Já jsem se sám sešel eh, s rodinou, kde eh, vlastně byla pouze matka a šest dětí, žili v malém bytě. Díky humanitární pomoci tato matka získávala humanitární pomoc a eh, Přesto její 16-letý nejstarší syn eh, musel pracovat. Musel pracovat proto, aby dokázala rodina přežít. Je potřeba hovořit o těchto věcech eh, zcela mm, otevřeně a upřímně, protože jinak vypadají eh, celé záležitosti z, od stolu a jinak pochopitelně v terénu. Takže člověk eh, může mít pocit, že je velkým odborníkem, když sedí v kanceláři, ale ono to potom všechno vypadá trochu jinak v terénu. Takže neměli bychom si nalhávat, že vše funguje dokonale a naším úkolem by mělo být e, co možná nejvíce ty současné nedokonalosti odstranit. Já mám zatím jenom velice krátkou zkušenost z praxe, z terénu, přesto mohu říci, že existuje možnost že bychom mohli v maximální možné míře tyto nedokonalosti odstranit. Teď bych se zaměřil na eh, další otázku, která zde zazněla. Je to otázka pana Gerence. Eh, děkuji, že jste se zmínil o případné korupci. Ano, Máte pravdu, je to skutečně obrovská výzva maximálně eh, redukovat případnou korupci, ke které by mohlo dojít. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že tady je vždy prostor ke zlepšení, uznává to i i ESRY nevždy je možné eh, zlepšit problém korupce, ale Nesmíme přitom zapomínat také na další věci, například jak zajistit eh, lepší efektivitu při zprávě prostředků, které máme k dispozici. Například je třeba se zamyslet také nad tím, jak dlouhodobě udržovat eh, v rovnováze závazky a platby. Potřebujeme také zlepšit systém eh, účetních eh, závěrek, absolutoria. Toto vše eh, bude součástí našich diskuzí jak v Istanbulu v příštím roce, tak na plánované mezinárodní konferenci v Bruselu. Jsou to mm, témata důležitá, eh, včetně eh, tématu inovace stávajících eh, systémů, na, který, na která bychom se měli zaměřit. Další otázky od Enriqueho. Plně s vámi souhlasím, Enrique. Je pravda, že dochází ke snižování hladu, ovšem zároveň dochází ke vzniku dalších potřeb. Ty potřeby přímo rostou v důsledku rostoucího počtu humanitárních krizí. A Navíc je tady tedy bezprostřední eh, vazba mezi hladem a politickými problémy a politickou nestabilitou. Všem pokud jsou někde politické problémy, je potřeba pro ně hledat politické řešení. Jasným příkladem eh, je to, eh, o čem hovořila Esrin před okamžikem, když mluvila o Súdánu. V Súdánu jsou dvě klíčové osoby, které jsou vlastně středem celého mm, problému a mezinárodní společenství nemůže zasáhnout a pro mě osobně je to mm, obrovská starost. Eh, a cítím se až zahamben eh, mm, tou současnou situací, že jsme nebyli schopni eh, Sudánu situaci vyřešit neboť je to problém, za ním stojí dva konkrétní lidé, kteří přivedli tu situaci tam, kde v tuto chvíli je. Davor e, se ptal na očekávání, která mám, e, pokud jde o výstupy konference k ebole. Já jsem viděl eh, seznam eh, účastníků, kteří potvrdili, že přijedou a eh, je vidět, že to bude skutečně konference velkého významu. Já se domnívám, že zde je důležité si uvědomit to, že je důležité zajistit především zástupce tří postižených zemí Libery, Sierra Leone a Guinea. To bude velice velice důležité. Já si myslím, že kromě toho, že bude potřeba diskutovat o celé řadě důležitých témat, jak, jako je například systém zdravotnictví v těchto zemích, jak obnovit tyto systémy zdravotnictví. Kromě těchto otázek si myslím, že bychom měli na té úrovni, na které se tam sejdeme, diskutovat také o regionální spolupráci. Nezapomínejme také na problém, s nímž jsme se potýkali na samotném začátku. A to byla vysoká míra nakažlivosti, ke které došlo kvůli tomu, že eh, chyběly kontroly na hranicích těchto států. To znamená, eh, že vzhledem k tomu, že nezafungovala dobře regionální spolupráce, došlo k rozšíření viru eh, způsobem, kterého jsme byli svědky. Takže se domnívám, že je potřeba zlepšit eh, a na co nejvyšší úrovni zajistit lepší regionální spolupráci, abychom se vyhnuli podobným krizím do budoucna, protože takto by mohla propuknout cholera, malárie a tak dále. Další věc, o tom rovněž hovořila eh, Esarin, pokud bude a to je otázka eh, nastavení správného řízení. Víme, jak eh, vypadá situace v Koreji, mm, na Severní Koreji a víme, že Jižní Korea to je dárcovská země. Takže tady vidíme jak důležitá je otázka správného řízení eh, ve státech. A s tím pak souvisí samozřejmě rozvoj eh, systému zdravotnictví, sociální péče a zajištění a zabezpečení v těchto zemích. O tomto všem bude potřeba eh, diskutovat a na tomto všem bude potřeba zapracovat, pokud chceme, aby se tento region postavil opět na nohy. Je pravda, že tento region má kvůli Boko Haram obrovský problém s bezpečností. K tomu, je, k tomu musíme připočíst ještě situaci na severu Mali. Já jsem byl před dvěma dny eh, právě v této oblasti a viděl jsem, že nestabilita je tam právě obrovskou příčinou a nedílnou součástí probíhající humanitární krize. Bohužel je tam celá řada problémů a právě proto je potřeba k věci přistoupit komplexně. Na zasedáních eh, Rady pro zahraniční věci o takovýto komplexní přístup usilujeme, jednáme o něm. Domnívám se, že v eh, ESRIN si ve všech těchto problémech zcela rozumíme, ve všech těchto věcech se shodneme a já také souhlasím s Marií eh, v tom, že je potřeba podporovat místní produkci. A Myslím si, že pokud jde o mé portfolio, o to, co spadá do mého portfolia, tak tady jsou eh, příklady napří, například eh, eh, té iniciativy Ažír v Sahelu nebo iniciativy v africkém rohu. A to jsou, myslím, příklady politik, jimž by se měla Evropská unie i dále věnovat. A je důležité aby byly tyto nebo podobné iniciativy rozšířeny také na další země. A úplně na závěr, pokud jde o rozpočet, tak tady s Lindou plně souhlasím. Je potřeba eh, vše zrealizovat co možná nejdříve. A poslední věc, pokud jde o ty kupóny, a o tu materiální pomoc, tak to jsou témata opět nesmírně důležitá, musíme o nich diskutovat, ale samozřejmě, že záleží na hospodářské situaci v každé zemi, takže tady bych v tuto chvíli nechal otevřené všechny alternativy a je vždy potřeba zvolit správnou alternativu podle eh, situace v každé jednotlivé zemi, takže v jedné zemi se mohou jevit jako vhodnější vouchery, kupony, jinde to může být materiální, přímá potravinová pomoc. Děkuji za pozornost, jsem velice rád, že jsem se i dnes mohl zúčastnit diskuze ve vašem výboru. Well, can I thank both our speakers for giving... Tak eh, já bych eh, ráda poděkovala oběma našim řečníkům za eh, to, mm, jaký hloubkový pohled na věc nám dali. No a teď vás eh, s dovolením zvu na třetí poschodí, kde se zahajuje výstava o potravinách související s naším dnešním tématem. Takže děkuji vám a eh, zítra v 10.45 po eh, zasedání koordinátorů, kteří se scházejí v 9 hodin. Děkuji. Eh, také tlumočníkům. Poněkud jsme vás zdrželi. Děkuji mnohokrát. Nasledanou.